Okay, guten Morgen. Dobrý den, dámy a pánové. To, abych se navázala dalekohled, abych na vás na všechny dobře viděla. Um, uh, <laughs> yeah. Um, Once again, I need Telescope. Huh? Telescope. Telescope. Telescope to see you all. Good morning. So, na závěr dnešní zasedání a opět přijdu do Němčiny. Přijetí pořadu jednání. Máme zde problém. Zpráva Alfonzy ohrožené jazyky, to byl bod číslo 11. Jsme se rozhodli odložit, protože se snesla nesmírně velká smršť pozměňovacích návrhů. Můžu s vámi sou, můžu, můžu mít váš souhlas s tím, že to posuneme takže bod číslo 11 posouváme na příští zasedání. Bod číslo 2 našeho pořadu jednání je schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 22. a 23. dubna. Máte to ve svých podkladech. Pokud k tomu něco máte, prosím, přihlašte se během tohoto zasedání, abychom mohli případné věci změnit. Dnes eh, se netlumočí estonština, litevština, lotyština, malčtina a švečtina. A dále se konaly trialogy o těch legislativních tématech. Trialog o programu vzdělávání mládeže a sportu. Dále se konaly od minulého zasedání dva trialogy k tomuto programu 23. dubna 14. května. Na těchto zasedáních došlo k velkému zblížení postojů téměř se, se shodujeme na kapitole vzdělávání mládež a sport. A mohu vás informovat, že Rada nám odsouhlasila, že si můžeme uchovat názvy všech programů. Máme vlastní rozpočet pro mládež, takže to, co pro nás bylo důležité, to se nám podařilo dosáhnout. Kvůli raději a nakonec se to ukázalo, že je to lepší, jsme e, formulovali trochu přísně naše cíle, tak, aby to mohlo jít ruku v ruce s kapitolami, které přijala rada, to znamená Erasmus Comenius, Leonardo Grundvik, Mádež a Sport. Pak tu byly ještě dva problémy. Za prvé název, označení toho programu jako takového. A druhý problém spočívá v tom, že eh, Rada chce velice restriktivně vstupovat k těm půjčkám, chtějí na to vyčlenit maximálně 2% celkového rozpočtu. V návrhu komise to asi nebylo explicitně řečeno, ale když to člověk přepočítal, tak to vlastně bylo 5%, která komise plánovala pro Eh, toto studium z eh, magisterského, kde je možné čerpat nějaký, nějakou půjčku si vzít. Takže bylo řečeno, že tato věc může být nastartována pouze tehdy, když to bude mít 4%, a pokud tam budou jenom 2% k dispozici, tak eh, to můžeme celé pohřbít. Já s tímto názorem souhlasím a jsem proto, aby se tato půjčka zachovala a teď výjimečně nebojeme proti komisi, ale proti radě o to, aby se to z těch 2% navýšilo na 4, nebo aspoň bych si přála, abychom to navýšili na 3,8%. Rada uvedla důvod, že je třeba šetřit a e, snížila Eh, komisi o 0,2 výkonnou agenturu, ale sama sobě rada přidala půl procenta na ty národní agentury. Takže jedni mají šetřit a druhý dostanou navíc. Tak já jsem je eh, snad dostala k tomu, aby u sebe šly na 3,4% a komise dostala 1,8%. Pro ty z vás, kdo se nezabýváte tímto tématem, je to asi trochu komplikované. Každopádně dosáhli jsme všeho, čeho jsme chtěli dosáhnout. Ještě je třeba vyřešit otázku názvu a těch půjček. Uvidíme, čeho eh, dosáhneme. Během irského předsednictví se to už asi nestihne. Ne, možná dojde ke změně názvu a té půjčky, ale vůbec nevíme, jak bude vypadat rozpočet. Musíme si počkat, až to vyjedná rozpočtový výbor. A pak je zde jeden velký problém. A to jsou eh, ty ty přenesené pravomoci a implementované. To je problém horizontální, já to prostě sama vyřešit nemůžu, i kdybych chtěla, tak by to šlo mimo pravidla Evropského parlamentu, takže z toho plyne, že celé se to ještě potáhne a myslím si, že pořádně hlasovat budeme moci až v září, ale do té doby se to vyřeší po stránce obsahové. Druhý neformální trialog Kreativní Evropa 25. března Přijali jsme kompromisní změní a nemáme s tím velké problémy a příští trialog nás čeká 30. května. Problémy, které je třeba ještě řešit, opět otázka rozpočtu. A domnívám se, že i zde se to bude ještě táhnout. Já nevím, dnes nás čeká hlasování o tématu kulturní hlavní města Evropy. To je také spolurozhodování, ale myslím si, že když to dnes odhlasujeme, že se to v září udělá rychle, protože tam se to snad možná stihne ještě do léta. Potom občanství, to je téma, které zatím je v klidu za nás už je to vyřešené problémy v tom, že zde jde o peníze. A já jsem vždy poukazovala na to, že podle výpočtu komise už došlo k určitému pokrácení rozpočtu, myslím, že to bylo nějakých 5%. A pokud komise bude vycházet z toho, co máme jako základ pro jednání v rozpočtovém výboru, tak to znamená ale pokrácení rozpočtu o 23% oproti uplynulým letům. A to v programu občanství. Upřímně řečeno, to je naprosto šílené. Jsou to drobné částky a pak tyto drobné částky ještě seškrtat o 23%. Já jsem vaším jménem napsala Begemu, Lamasurovi a všem dalším, kdo jsou do prací zapojeni a zažádala jsem, aby na to dali pozor. Pokud se toto číslo někde objeví, tak to znamená, že z nás opravdu nikdo nebere vážně. Takže to byly moje informace pozitivní i negativní. Další sdělení předsedkyně není káva, je stávka. Dovolte mi, abych vám něco vysvětlila. Když zde zasedáme, tak máme právo na kávu. Kolik míst zde máme? Zde je 450 míst. Takže se počítá s tím, že se bude 450 krát nalévat káva a to, toto částka se také zaplatí, i když tolik kávy nevypi, ne, nevypijeme, ale třeba to nějak vyučtovat. To je 850 eur ostatně. Takže 850 eur na kávu na každé zasedání. Takže já vím, kde můžeme ušetřit. Tady. Protože ta káva asi tady budu moc oblíbená u vás, ale ta káva zde vůbec nechutná. Jednou zde byl Helmut Kohl a ten mi řekl, když mi příště opět naléte takovouto kávu, tak už se nikdy nevrátím, tak jsme mu skočili pro espresso. Přímě řečeno, když přijdete do Bundestagu, tak vůbec kávu nedostanete. Možná nedostanete vůbec nic k pití. Já jsem pro, aby zde byla voda, to je zdravá, ale kávu nepotřebujeme. Není zdravá, nechutná, ještě je předražená. Takže já napíšu generální tajemníkovi. Já jsem se informovala tím, že dnes nebude káva a nezahyneme, tak udělím návrh, aby eh, parlament ušetřil tím, že přestaneme tady popíjet kávu na zasedání. Možná, že se na mě budete zlobit, ale myslím si, že tady opravdu můžeme ušetřit, pokud eh, promrháme za každé zasedání 850 eur za kávu, tak si myslím, že to je zbytečné. Děkuji, pane Michalský, že mi tleskáte, to jsou Poláci. Ostatní na mě zlé hledí, ale opravdu mohu vám říct, že tato káva nechutná. Pokud někomu z vás chutná, tak nevíte, co to je chuť. Dobře, tak bod číslo čtyři našeho zasedání. Podpora kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt má slovo. Prosím. Merci beaucoup, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Mohla bych také navrhnout, že kromě těchto maličkých eh, lahviček vody, že bychom eh, měli karafy s vodou, tím bychom ušetřili ještě plasty a to je velice užitečné pro životní prostředí. A teď eh, k bodu <clears throat> samotnému. Vážení kolegové, jsem velmi ráda, že vám mohu něco říci k otázce kulturních a tvůrčích odvětví. Já jsem se setkala s tvůrčím, se skupením všech těch těchto oblastí a jsou tady velmi zajímavé body. Hovoří se o podpoře těchto odvětví v zájmu růstu a pracovních míst, což je velice důležitý bod dnes v Evropě. Chci připomenout, že eh, v září eh, tady komise eh, předložila sdělení, já tomu říkat SCC, abych nemusela pokaždé hovořit o celém tomto názvu, a jakožto členka eh, výboru pro eh, kulturu a vzdělávání jsem velmi ráda, že vám za úkol pracovat na této zprávě, protože to je přímo v jádru evropské politiky. Já jsem přesvědčena o velkém eh, hospodářském potenciálu a o schopnosti vytvářet pracovní místa v Evropě. To je o to důležitější, jak si dovedete představit v této době krize. Kulturní aspekt byl vždycky velice důležitým bodem naší politiky, jak to dokazuje eh, také eh, v našem případě kulturní výjimka, o které hovoříme. Na plenárním zasedání v rámci eh, vyjednavacího mandátu s USA o tom bylo diskutováno a ukazuje to, že my na té kulturní výjimce trváme. Dvě třetiny zdůrazňovali, že je třeba potvrdit kulturní výjimku z dohody s USA. Eh, kultura představuje zhruba 4,5 HDP a zaměstnává 8,5 eh, milionu lidí. Já se k těm číslům ještě vrátím a eh, potřebujeme skutečně spolehlivá čísla, abychom mm, věděli, jaké jsou, jak jsou definovány. Prosím ještě chviličku. Hovoříte anglicky? Pokud hovoříte anglicky a rozumíte mi, sedněte si tam vzadu. Je tam spousta volných míst, posaďte se tam, říká paní předsedkyně a předává slovo zpět zpravodajce. Takže mm, tvůrčí odvětví, ty podporují velice dynamická odvětví na soutoku umění a technologií. To umožňuje také vyzařování Evropské unie na celosvětovém Eh, měřítku. Je to velice eh, dobrá, skutečná perspektiva v oblasti profese. Budoucnost Evropy eh, se opírá o mládež, to jistě souhlasíte. A vy, rozvíjení těchto odvětví, to je velice dobré řešení. Eh, umožňuje to mladým vrátit se zpět do pracovní trh. Eh, kulturní a tvůrčí odvětví umožňují také posílit spolupráci s dalšími hospodářskými oblastmi, například cestovní ruch, eh, IKT, reaguje to na velké výzvy, jako je digitalizace světa a podobně. To všechno je velice nezbytné pro všechny reformy. Evropský parlament, jak jsem přesvědčena, tady musí se hrát skutečnou úlohu tím, že přispěje k dobrému vytvoření legislativního rámce a že přispěje ke zblížení provádění národních legislativ. Připomeňme, jak důležité jsou zde programy a akce jako Horizon 2020, Erasmus pro všechny a Tvůrčí Evropa. Proto zpráva, kterou vám předplávám, podporuje nebo vyzývá parlament, aby byla přijata konkrétní opatření pro podpoření eh, přístupu k financím, pro rozšiřování trhu, pro eh, větší mezinárodní dopad i eh, horizontální dopad. To všechno je velmi zajímavé podle mého názoru. Musíme mít ovšem dobré statistiky, ale musíme působit osvětou vůči Evropanům, zejména mladým. Musíme podpořit konkrétně odvětví vhodným financováním a umožnit těmto odvětvím, aby se zaměřili na digitální svět a konečně, aby se rozvíjeli konkrétních teritoriích. Začněme statistikami. Já jsem říkala, že statistiky, které nám byly ehm, během snídaně předloženy, se eh, liší podle toho, co se bere v úvahu. Komise by měla provést růst, eh, výzkum každého odvětví i pododvětví, a to zejména z hlediska zaměstnatelnosti, přímé i nepřímé, eh, ve všech těchto odvětvích kultury a v tvůrčích odvětví a také sledovat dopad na HDP v daných členských státech. Mít k dispozici eh, spolehlivé statistiky, abychom mohli vytvořit vhodné evropské nástroje, které budou reagovat konkrétním a vhodným způsobem na potřeby těchto odvětví a dále. Práce komise by měla měla zvážit eh, perspektivu z dlouhodobého hlediska, aby bylo možné to zapojit do strategie Evropa 2020. Vyzývám komisi, aby vytvořila strukturovanou politickou línii a eh, aby definovala politiku v dohodě se všemi aktéry. Taková politika ovšem je možná pouze s mediálním působením a musí se zdůraznit velký potenciál vytváření pracovních míst a také to zdůraznit vůči investorům. Působit na Evropany a zejména mladé v těchto oblastech. Kulturní a umělecké vzdělávání přispívá k rovnosti šancí. Já bych tady chtěla zdůraznit, jak mě připadá důležité podpořit členské státy, aby toto vzdělávání skutečně rozvíjely. Dále zlepšit systémy vzdělávání i odborné přípravy, posílit vazby mezi orgány, které poskytují vzdělávání a podniky a tím lépe eh, naplnit eh, nebo lépe skloubit poptávku i nabídku. Chtěla bych upozornit na to, že je důležité podpořit přístup eh, ke vzdělání i ke kultuře od nejmladšího věku a dále po celý život. Podporuji tedy práci komise v tomto směru. Za třetí, podpořit eh, tyto, tato odvětví vhodným financováním. Předsedkyně před chvíli hovořila o škrtech, se kterými se počítá v našem rozpočtu. Tady se musíme mobilizovat a musíme hájit tyto rozpočty velmi odhodlaně, protože mají velký význam i pro hospodářský rozvoj a pro tvorbu pracovních míst. Financování to je důležitá oblast, kde musíme eh, podporovat smíšené zdroje, různorodé zdroje a musíme vytvářet eh, fiskální regulační rámec, který je atraktivní a účinný. Otázka DPH, slev DPH pro kulturní statky, to je velmi důležité. Také musíme zdůraznit perspektivy Eh, které vyplývají ze strukturálních fondů. Vyzývám tedy komisi a členské státy, aby eh, umožnili a podpořili eh, přístup jednotlivých subjektů k těmto financováním. Za čtvrté, umožnit těmto odvětvím, aby se zaměřili na digitální sféru. To je téma, které velice často a ve všech podobách zdůrazňujeme. V posledních letech tato odvětví Eh, prodělala určité přeměny, otevřely se digitálnímu vývoji. Tato eh, změna přináší obchodní možnosti, ale také velké výzvy z hlediska konkurenceschopnosti. Já apeluji na moderní systém, vyvážený systém ochrany vlastnických práv, eh, umožňujících vhodnou odměnu všech autorů a které také co poskytují co největší přístup k těmto statkům. Na mezinárodní um, scéně jde o velkou výzvu. Možnost našich talentovaných tvůrců eh, by se měla zaměřit na mezinárodní scénu. A konečně rozvoj těchto odvětví eh, z hlediska územního. Chci zdůraznit, že podpora těchto odvětví musí probíhat i na místní a regionální úrovni. A zdůrazňuji eh, důležitost územních politik, aby tato odvětví byla skutečně pákou pro růst a rozvoj naší ekonomiky. Na závěr. Tato odvětví jsou velkým trumfem dynamického rozvoje. Tady je to příležitost pro skloubení přístupu ke kultuře pro všechny a návrat k růstu a vytváření pracovních míst. Úspěšnost naší akce bude záležet na tom, jakou energii rozvineme, eh, jaký eh, legislativní rámec vytvoříme a také eh, zda umožníme skutečně dobrou spolupráci EU s členskými státy. Děkuji za pozornost a čekám a těším se na vaše otázky i na vaše náměty. Merci, Marie-Thérèse. Děkuji, Marie-Thérèse. A nyní dávám slovo panu Borisovi. Děkuji vám. Toto je mimořádně důležitá zpráva, která je důležitá právě v současné době, kdy se rozhoduje o rozpočtu. To je v období, kdy veškeré členské státy se připravují na rozpočtový výhled a právě proto je důležité, že se zde zdůrazňuje eh, význam tohoto odvětví co by hospodářského faktoru. Já se domnívám, že bychom zde měli ještě určité věci doplnit. Především jde o to, že se tady hovoří o využití veškerých prostředků a tady myslím na eh, program Horizon 2020. Tady může být zahrnuta také inovativní inovace, neboť zde existují šetření, které dokazují, že rozvoj tohoto odvětví je vhodný právě pro rozvoj inovativních činností. A tady máme také otázku využití technických prostředků. Digitální tvořivost je důležitou oblastí společně s dalšími oblastmi, například s jazykovým sektorem. Takže v tomto odvětví můžeme právě takovéto aspekty a odvětví podporovat. A za druhé chci upozornit také na význam sociálních fondů. V soci sociálním fondu máme prostředky pro rekvalifikaci a také pro rozvoj profesních kvalifikací v různých odvětvích. A právě v kulturním odvětví by mohly být tyto prostředky využity. Neboť většina lidí v kulturním odvětví se musí naučit přizpůsobit se digitálnímu období, digitálnímu odvětví a nyní strukturální fondy. Tady se to týká například úvěru a také podpory pro podniku a potom také podpora pro mladé lidi, kteří zakládají podniky start-up, které mohou být také zakládány v kulturním odvětví. Tady musíme brát v potaz, že i podpora tohoto odvětví v této oblasti je mimořádně důležitá. A nyní se dostávám ke svému vlastnímu tématu a to je evropská kinematografie. Tady je situace velice složitá. Více než 80 kin je digitalizováno ale nadále ještě zůstávají kina, kde k tomuto vývoji nedošlo a proto tato kina budou eventuálně být uzavřena. To jsou například kina v, na malých městech či vesnicích, které si, která si nemohou digitalizaci dovolit. Neboť většina filmů se dnes prezentuje v digitální podobě. A právě proto je třeba mít k dispozici evropské prostředky tak, aby v Evropě byla digitalizace ukončena. To znamená přístup k filmům, k kinematografii pro miliony lidí. A já se domnívám, že právě tento aspekt by měl být zabracován do této zprávy. Neboť tady se nalézají kina ve složité situaci a toto je téma, kterým se již zabývám dva roky a které mi opravdu leží na srdci. A myslím si, že bych bychom měli podnítit členské státy k tomu, aby se angažovali v této oblasti. A není Petra. Děkuji, děkuji, děkuji také Marie Teres. Myslím si, <clears throat> že tvoje zpráva je vykročením správným směrem a také tady vkládáme vlastně prst do rány a upozorňujeme na problémy, které máme v Evropě v kulturním a v, určit, v tvůrčím odvětví a e, chci hovořit o dvou aspektech. O jednom již hovořil Petr, to je otázka strukturálních fondů. Nám se podařilo také zdůraznit určité aspekty a myslím si, že v dalších jednáních musíme dbát na to, aby kulturní a tvůrčí odvětví se nám nevytratilo. V průběhu celé další diskuse o meziletem, o víceletém finančním rámci, neboť eh, zdá se, že Eh, to by mohlo z celkové podpory z té strukturálních fondů vypadnout. A já si jsem včera v Hamburgu se dozvěděla, že 8% všech zaměstnanců v Hamburgu pracuje v oblasti kulturní a tvůrčí. To znamená, je to velký počet lidí. Je zde, velký, je zde velký potenciál eh, v oblasti pracovního trhu a také v oblasti ekonomiky, ale to zatím všichni si úplně neovědomují. A druhá oblast, kde lituji, že o tom komise se vůbec nezmínila, ale já si myslím, že to je důležitá věc a to je sociální situace umělců a výkonných umělců. My tady hovoříme e, o takzvané autonomii a také o tom, že tito lidé pracují jako samostatně výdělečně e, činné osoby a potom také hovoříme o tom, že například tito lidé nejsou pojištěni, že nemají možnost vstoupit například do normálních pojistných systémů a například do systému pro případ nezaměstnanosti. Tím se komise vůbec nezabývá a to je velký problém. O tom také musíme hovořit v souvislosti s vývojem kulturního a tvůrčího odvětví v Evropě. Musíme se zabývat tím, že umělci eh, například musí žít z opravdu malé částky peněz a za druhé stále ještě hrozí to, že tito lidé nemohou vstoupit do pojistných systémů a jestliže spadnou do nezaměstnanosti, pak eh, je to těžké řešit. A já si myslím, že to bychom také měli zapsat do této zprávy a my bychom měli vyzvat komisi a členské státy, aby zde začaly být činni a aby se postarali také o to, aby zaměstnaní v těchto obla- zaměstnanci v těchto oblastech byli řádně pojištěny, aby se nedostali do kritické situace, když něco úplně neběží, když například nedostanou dost nedostatek pracovních nabídek. Takže bychom měli také se zaměřit na sociální dimenzi těchto umělců. To komise neudělala a já se domnívám, že toto bychom měli dopracovat. Děkuji vám. Pan Mikalský. Děkuji bardzo. Shadow reporterem do, do, do prac paní... Děkuji. Stínová zpravodajka pro tuto zprávu je Emma Clark. Bohužel se sem nemohla dostavit a proto mluvím za ní. Oblast kultury je pro Evropu nesmírně významná a to i z hospodářského hlediska komise toto neustále zdůrazňuje. Téma digitalizace znamená také přístup na globální trhy. A je třeba si položit otázku, jaké podmínky jsou v této oblasti nezbytné pro eh, rozvoj tvůrčích odvětví. Rádi bychom zde podpořili regionální a lokální rozvoj v této oblasti, protože je to zvláště lokální a regionální kulturní politika, na kterou bychom měli dbát, která si zaslouží to, aby byla zdůrazňována. Chtěli bychom kriticky poznamenat, že ve zprávě chybějí malé a střední podniky v kulturních a tvůrčích odvětvích, Jedná se o oblast, kde je zastoupena celá řada malých a středních podniků a jejich význam by měl být ve zprávě podtržen. To by měla být jedna ze zásadních a nezbytných podmínek rozvoje tvůrčích a kulturních odvětví tedy zohlednit malé a střední podniky. Tolik malá kritická poznámka k této zprávě. Děkuji, paní předsedkyně. A já bych chtěl poděkovat Marie Teres. Myslím, že vysvětluje velice dobře, jaké jsou velké výzvy, na které narážíme v oblasti kultury a tvůrčí činnosti. Já bych chtěl říci eh, jednu věc, na kterou prakticky narážíme ve všech oblastech naší působnosti, a to je otázka určitého eh, omezení eh, pravomoci, protože oblast kultura je vlastně v pravomoci členských států a některých členských státech je to dokonce v pravomoci regionů. A tady prostě není možné, bohužel, na úrovni komise příliš mnoho udělat. Myslím, že jedním z velkých problémů, na který narážíme, je samozřejmě otázka financování obecně. Když je doba krize, dochází ke škrtům eh, v rozpočtech a bohužel první eh, oblast, ve které se škrtá, je oblast kultury. To myslím, že se odehrává prakticky ve všech eh, zemích, ve všech členských státech anebo v regionech, které mají pravomoci v kulturní oblasti. Proto Tady opravdu musíme přistupovat velmi seriózně k tomuto eh, k této otázce. A dále bych chtěl zdůraznit otázku statistik. Statistiky musí být velice eh, spolehlivé, velice eh, dobré, zejména když jde o 4,5 HDP, jak tady o tom byla zmínka. Musíme vědět přesně, kolik lidí pracuje v oblasti kultury. Eh, myslím, že to je velice důležité, protože konec konců jednotlivé vlády mm, bohužel se málo zajímají o kulturu. Daleko více se zajímají o otázky otázky ekonomické. A když zdůrazníme, že kultura má velice důležitý dopad na ekonomiku, bude to pro vlády pádným argumentem. Další důležitá věc, která také spadá do eh, pravomocí eh, komise v oblasti kultury, eh, zahrnuje dvě témata. Eh, za prvé je to otázka mecenářství, mecenářství v kulturní oblasti, které mě připadá eh, prioritní pro získávání finančních zdrojů, ostatně nejen pro kulturu, ale také pro vzdělávání, výzkum, sport a podobně. Eh, tady samozřejmě je také otázka pravomoci komise, ale myslím, že alespoň určité pokyny, určité hlavní směry je možné definovat. A pak je tady otázka eh, fiskálních aspektů. Adekvátní fiskalita pro kulturní témata. To si myslím, že jsou prostě dvě témata, která by mohla eh, světokultury a tvůrčí činnosti velmi pomoci. Dále souhlasím s tím, co řekl kolega Michalský, eh, že je třeba zdůrazňovat také autorská práva, to je velice důležité. Uznání duševního vlastnictví pro tvůrce děl. A samozřejmě také bych chtěl zdůraznit důležitost malých a středních podniků, protože drtivá většina eh, kulturních subjektů jsou malé a střední podniky. Děkuji. Vielen Dank, Frau Thomas, bitte. Děkuji, paní Tomáš. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Především chci poděkovat paní Sanchez Schmidt za její práci. Eh, je to velice zajímavé. A myslím, že můžeme říci, že vycházíme ze tří konstatování. Za prvé, ekonomické aspekty eh, tohoto odvětví nejsou příliš známé. Za druhé, tento sektor není dostatečně využíván z hlediska jeho potenciálu. A za třetí, propojení tohoto sektoru s dalšími oblastmi hospodářství, technologie a podobně. Eh, takže se z toho stává strategický sektor. Když vycházíme z těchto tří konstatování, měli bychom se dále pokusit najít určité směry eh, pro využití na evropské úrovni všech těchto odvětví. Já bych eh, ráda uvedla několik priorit, které podle mého názoru by měly opravdu si zasloužit eh, hlavní pozornost. Za prvé, první priorita. Zdůraznit eh, silný potenciál tohoto odvotví eh, v ekonomické oblasti. Samozřejmě, jak to řekl kolega, který hovořil přede mnou, abychom tento potenciál mohli zdůraznit, musíme mít přesné spolehlivé údaje z oblasti statistik. Potřebujeme tedy soubory údajů. Za druhé, když hovoříme o tvorbě a Eh, kultuře. Samozřejmě hovoříme také o šíření těchto děl. Tyto hry jsou často většinou národní, či alespoň omezené na daný jazyk. Evropská produkce eh, má tedy často z hlediska globalizace nevýhodu tváří v tvář americké produkci. Je tedy třeba eh, mít nástroje pro lepší zviditelnění evropské kultury. A za třetí, otázka finančních zdrojů, ta je zásadní, protože Eh, často jde o podniky, které nemají příliš mnoho hmotných statků a opírají svou eh, prosperitu o talent a práci eh, lidí. Na tomto základě vzdělávání, odborná příprava jsou zásadně důležité a my víme, že umělecké a kulturní vzdělávání velice často má i negativní image, což je zcela neadekvátní oproti potenciálu, který to představuje. Když eh, nějaký eh, mladý člověk řekne svým rodičům, chtěl bych být hudebníkem nebo eh, chtěl bych kreslit komiksy a podobně, tak první reakce rodičů určitě není, no to je skvělé, prostě budou, celá budoucnost se ti otevírá, synu. Eh, je tady zapotřebí tedy určité zhodnocení, určitou valorizaci těchto eh, oborů. Eh, vzdělávání v oblasti kultury a umění musí brát v úvahu propojení s dalšími oblastmi a Eh, nevím, možná ne ve všech členských státech, ale alespoň v některých je tady eh, vzdělávání opravdu velice archaické a vůbec do toho nezapojuje nové technologie. Za čtvrté nebo čtvrtá priorita eh, v důležitých oblastech nacházíme i sociální aspekty. Velice často jsou to profese, Eh, nestabilní, nejisté. A tady hovořím o obecné eh, situaci. Jde tedy o to posílit eh, zabezpečení těchto profesí. A dále je tady otázka financování. Stále se vrací problém jak najít eh, finanční zdroje. Eh, tento obor rozhodně eh, nemá snadný přístup k finančním zdrojům. Jednak třeba tady není dostatečná znalost těchto oborů ze strany banky, takže banky ehm, těžko posuzují udržitelnost nabízených projektů pro financování. A s tím je spojeno také to, že kulturní a tvůrčí obory eh, sami eh, ne vždy generují dostatek finančních prostředků pro další projekty. Musíme se tedy věnovat dvěma aspektům. Jednak eh, tato, tyto obory nemají snadný přístup k financím, je tady mm, volatilní poptávka, málo hmotných Eh, aktiv a také jsme to viděli i eh, ve slyšeních, že je tady zapotřebí nových financování, které mohou zmírnit problémy například záruky pro půjčky, které uklidní investory. EU se musí pustit touto cestou a věnovat tomu náležité zdroje. Úvahy se také musí zaměřit na fiskální aspekty, eh, protože kulturní statky nemůžeme považovat za běžné statky jako jakékoliv jiné. Pak je tady ještě další aspekt či další priorita. Veřejnoprávní dimenze se hrává důležitou úlohu v oblasti kultury a umělecké činnosti. Je to také um, otázka určité regulace trhů, stanovení fiskálních pravidel, ale současně je tady také potřeba usnadnit kulturní tvorbu a umožnit k ní přístup. Kultura a umělecká tvorba nemohou podléhat pouze tržním principům, protože eh, některé aspekty z definice eh, nebudou eh, rentabilní, ale přitom jsou velice důležité pro naše země. Musí to tedy spadat do veřejnoprávního aspektu. To všechno by mělo umožnit eh, lepší zvládání této oblasti v EU. Eh, tyto obory důsledkem příchody, příchodu nových technologií a také důsledkem globalizace prodělávají velké změny. Nesmíme ztratit ze zřetele eh, tyto změny a mít je na paměti při zajištění budoucnosti pro tyto obory. Zpráva také zdůrazňuje velice tvrdou celosvětovou konkurenci a konečně bych chtěla poděkovat paní Sanchez Schmidt za to, že dala velký prostor místnímu a regionálnímu rozvoji. Víme, že územní zakotvenost je velice důležitá pro tyto obory. Ehm, místní či regionální orgány musí sehrávat svou úlohu pro vytváření nových eh, profesí, rozvíjení nových talentů, statistiky to jasně prokazují tvůrčí eh, potenciál na místní úrovni je velice velký. A tady je tedy zapotřebí náležitá zpráva kulturních eh, aktivit na místní či regionální úrovni. Děkuji vám za pozornost. Merci, Madame Tomac. Děkuji, paní Tomasa. Dávám slovo komisi. Okay. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, děkuji zpravodajce za návrh zprávy. My vítáme tento návrh zprávy a jsme také rádi, že vychází z našeho sdělení. Většina zdůrazněných témat se zabývá rozvojem dovedností a také eh, digitalizace a přístupu k světovému trhu. Já chci na začátku něco malého vyjasnit. To se týká otázky horizontu a také oblasti působnosti. Uh, Eh, tohoto nařízení. Eh, já se domnívám, že musíme to přesně chápat, protože sdělení ze září 2012 stanovilo dlouhodobou a krátkodobou strategii. Krátkodobá strategie se vztahuje na akce, které mají provádět služby komise koordinovaným způsobem. Od schválení sdělení více než 60 akcí bylo implementováno. A my jsme toho přesvědčení, že i v budoucnosti bude třeba koordinovaně spolupracovat. Dále máme dlouhodobé cíle, což znamená, že eh, do centra strategie 2020 se musí dostat kulturní a eh, tvůrčí odvětví. A zde musí členské státy také vytvářet strategie eh, na rozvoj těchto odvětví a také zpracovat plány rozvoje, protože my tady hovoříme o státních plánech rozvoje a strategie. My eh, ta, tomuto říkáme strategie rozvoje tohoto odvětví a to je také vazba na novou politiku soudržnosti. My bereme v potaz žádost o vytvoření fora příslušných aktérů. Jak víte, tak pracovní plán pro, kruk, pro kulturu eh, do roku 2014 zaměřuje na otevřenou formu metodu koordinace a to je hlavní instrument. Platforma byla vytvořena v roce 2008 a to je skupina více než osmi organizací, které jsou velice aktivní. Strukturální dialog s příslušnými zainteresovanými aktéry a otevřená metoda koordinace jsou v současné době eh, posuzovány a hodnoceny komisí. V komisi také eh, často hovoříme o přístupu k financování a ne o financování eh, kulturních akcí a my chceme také zabezpečit především komplementaritu. Jsou tady dva nástroje. Na straně jedné máme záruční nástroje, které již byly dnes zmíněny, které by umožnili přístup k soukromému financování a já také vím, že v oblasti kultury nemáme žádné hmatatelné výsledky, takže proto je to velice složitá věc. Ale na druhé straně také máme zde program Kosmo, který nabízí přístup k financím pro malé a střední podniky. A potom máme nástroj v rámci Horizontu 2020. Za druhé máme také, budeme mít Eh, půjčky na eh, podnikatelství a další programy v oblasti kultury. My také bereme v potaz, že návrh zprávy hovoří o kombinovaném financování. To je dobrý nápad ale Kulturní a tvůrčí odvětví nesmíme chápat tak, že je máme na evropské úrovni podporovat. Zde by měly být k dispozici ještě další podmínky. Nemělo by se to zůže, zúžit pouze na financování. Tady by měl být k dispozici dobrý regulatorní rámec. A na rámec tady také hovoří o ochraně duševního vlastnictví. Tady víte, že v této oblasti hovoříme a diskutujeme s příslušnými aktéry. E, nazývá se to licence pro Evropu a dochází také k revizi právního rámce pro ochranu duševního vlastnictví. Pokud se týče mezinárodních aspektů, tak tady chci upozornit na probíhající práce na e, otevřené metodě koordinace. E, vznikla zde skupina, která zpracovává manuál a e, hovoří o dobrých příkladech z jednotlivých členských států v oblasti kultury. Je důležité, vidět, jak se můžeme vzájemně od sebe poučit a jak můžeme například odolat tlaku ze zemí, jako je Čína, Indie nebo Jižní Korea. Nebo tyto země se také orientují a zaměřují na kulturní odvětví. A na závěr je tady jedna velice důležité téma a to je vzájemné ovlivňování uh, Eh, kulturních politik a také ovlivňování ostatního eh, veřejného života ze strany kultury. My tady hovoříme o těch přesahových efektech eh, kulturních a turčích odvětví. O tom již hovořila zpravodajka. A já se domnívám, že ve zprávě bychom měli ještě dále hovořit o tom, kolik oblastí veřejného života se ovlivňuje právě ze strany kultury. A kulturní eh, život je důležitý a také strukturální fondy jsou v této souvislosti důležité. Uh, a my jsme přesvědčeni o tom, že je třeba zabezpečit investice do kultury a nesmíme právě investice do kultury vyloučit ze strategických programů. A proto vítáme také návrh zprávy eh, z výboru pro regionální rozvoj. Děkuji vám. Thank you very much. It was very informative and... Pardon. Děkuji, to bylo velice nabito informacemi. Děkuji za toto vystoupení, protože nám to dává určitý vhled do toho, co děláte eh, v následnou po tomto sdělení, jako minule, tedy poslední zimě. Děkuji. Pan Michalský. Danke. Děkuji vám. Já bych jenom stručně zareagoval. Dovolte mi takovou poznámku s většinou toho, co zde komise uvedla, souhlasím, ale přece jenom mi dovolte podtrhnout jednu věc. V oficiálním vystoupení komise nebylo uvedeno. No, bylo uvedeno, že Čína je náš vzor, ale musíme si uvědomit, že v Číně vládne diktatura, že jsou tam brutálně utiskováni občané a je to něco, co bychom měli jasně dát najevo v našem oficiálním stanovisku. Soukromně si člověk může myslet, že hospodářský model v Číně by mohl sloužit za vzor, ale je třeba k tomu dodat, že v Čína je klasickou diktaturou. Děkuji. Ano, ale zde šlo výhradně o tvůrčí odvětví a nikoli o politický systém, který nahlížíme stejně jako vy. Šlo o to, že musíme také pohlížet na to, jak podporuje Čína tvůrčí odvětví a že se musíme pokusit zde vytvořit protiváhu, což už tak je pro nás dosti těžké. Pokud jsem dobře poslouchala slova komise, tak komise také vypíchala význam strukturálních fondů. To, tuto roli hrály vždy, ale bohužel e, při předkládání návrhu ke strukturálním fondům se slovo kultura vytratilo, museli jsme se postarat o to, aby se tam vrátilo, takže to, co jste teď řekli, jsou věci, které komise neviděla úplně na začátku, když předkládala tyto věci, ale doufáme, že naše snaha opět vrátit kulturu do strukturálních fondů byla úspěšná. Protože Rapatu a další lidé z výboru Regi to tam uvedli. Teď má ještě jednou slovo Marie Teres, prosím. Merci beaucoup. Děkuji. Především chci poděkovat kolegům za všechny velice konkrétní náměty. Eh, Borisy, máš pravdu. Ano a děkuji také eh, komisi za konkrétní údaje, konkrétní eh, poznámky. Velice mě trápí právě otázka navrhování konkrétních návrhů, které se mohou uplatnit v praxi. Pokud o strukturální fondy, ano, eh, velice často a pravidelně je zmiňujeme. Já se maximálně snažím, aby byly používány eh, také v oblasti eh, kultury. Děkuji také výboru Regi za náměty. Chceme, aby i v regionální dimenzi <clears throat> se kultura brala náležitě v úvahu. Takže máme podporu z celé řady frakcí i z celé řady výborů. Eh, chci říci všem těm, kteří eh, hovořili o strukturálních fondech, že tady je skutečná možnost, když nic jiného, už kvůli tomu, jak eh, je tady více než 300 miliard eur, takže tady je skutečně prostor pomáhat v teritoriální dimenzi a mu je možné použít je také pro kulturní cíle. Několikrát se zmiňovalo, že kulturní a tvůrčí obory mohou velmi přispět ekonomice, a to i z hlediska územní dimenze. Musíme přesvědčit volené eh, představitelé, že kulturu je třeba brát v úvahu nikoli pouze jako takové vedlejší téma rozvoje podniků. Nikoli. Je to skutečný přínos ekonomice. Musíme úlohu těchto oborů zdůraznit a musíme to opakovat. aby eh, návrhy eh, žádající o prostředky ze strukturálních fondů eh, byly také z oblasti kultury a tvůrčí činnosti. Dále otázka vzdělávání, to jsem také zaznamenala, je to velice důležité, ostatně to patří do pravomocí naší, našeho výboru. Já myslím, že i komise to náležitě začlenila do svých eh, postojů. Potřebujeme opravdu eh, náležitě eh, valorizovat odbornou přípravu, protože velice často je odborná příprava považována za takového chudého příbuzného jiných eh, typů vzdělávání, zejména vysokoškolského. Přitom odborná příprava eh, si zaslouží velice velkou pozornost, zejména eh, systémy duálního vzdělávání. Tady existují struktury, které musíme lépe ještě využít a lépe je uvést v povědomí. V oblasti Eh, hospodářské eh, pozornost věnovaná malým a středním podnikům, to je také téma, které jsem náležitě zaznamenala. I když malé a střední podniky někdy třeba hrají úlohu subdodavatele, přesto jejich eh, hospodářská pozice je velice důležitá. Mají přímý i nepřímý dopad, včetně například otázky záruk u bank, dále otázka Eh, smíšeného financování veřejného a soukromého sektoru, což je také důležité, a samozřejmě i eh, nepřímé financování eh, z hlediska fiskálních aspektů. Musíme bojovat za snížené sazby v daních pro tyto oblasti. Dále otázka většího zviditelnění a nedostatečného využívání těchto oblastí. Kulturní statky eh, nejsou ovšem zboží jako každé jiné a to musíme náležitě eh, zdůrazňovat, musíme tedy eh, stanovit určité praktické podmínky s přihlednutím k tomuto aspektu. Dále apelujeme na členské státy, Eh, aby kromě nejrůznějších eh, eh, zvýhodněných podmínek vytvořili skutečnou strategii pro kulturní a tvůrčí obory. Já myslím, že komise si to uvědomuje. Je tady důležité mít skutečně dobrou databázi, spolehlivá čísla, statistiky. Komise bere v úvahu nepřímé dopady na všechny ostatní oblasti společnosti. Já jsem už říkala, že tady je velký potenciál z hlediska sociální eh, integrace i z hlediska eh, valorizace schopností eh, znalostí, dovedností, které jsou jiné povahy než to, co normálně zdůrazňuje oblast školství. A Eh, další ještě téma, myslím, pana Migelského či eh, komise, otázka Číny. Z několika hledisek musíme brát v úvahu důležitost Číny v této oblasti, eh, jaké ekonomické modely se tam rozvíjejí, ale také otázka kopírování a padělání. Není náhodou, že právě v této oblasti je velké padělání, což má velké hospodářské dopady. Chtěla bych tady zdůraznit, že je nutné eh, přijímat eh, opatření na ochranu autorských práv eh, tvůrců. Včera Michel Barně hovořil ve zvláštním výboru Krym. Já myslím, že si tedy Evropská komise uvědomuje toto, tento problém a je třeba tam skutečně něco udělat. Děkuji. Děkuji, Marie Tereze. Já bych ráda upozornila na to, že některá z přání, která zde zazněla, tom novém programu Creative Europe už jsou plánovány a písemně zachyceny. Tak například téma databáze. Zvažujeme, zda by se to dalo svěřit audiovizuální observatoři nebo ne. To je ale téma, které je třeba také si vyjasnit s Evropskou radou s Radou Evropy také. Musíme se s nimi o tom promluvit a zjistit, jestli k tomu mají kompetenci. Každopádně vůle to projednat tady je. Řešíme to také na trialogu. Další téma. Kreativní odvětví například v Hamburgu zastoupena 8%, v Kolíně to bude podobně, nebo v Mnichově. E, to jsou taková tři německá centra zaměřující se na film a kulturu. Není to Berlín, jsou to tato tři města. A když nebudeme náležitě směrovat otázky copyrightu správným směrem, tak i ten základ tohoto tvůrčího odvětví bude narušen, takže obojí musíme vidět ve vzájemných souvislostech. Dále. Téma malých a středních podniků ve zprávě není explicitně zmíněno byla bych ráda, kdyby alespoň v souvislosti s financováním toho tvůrčího odvětví a kulturních odvětví tam bylo zmíněno. Ta myšlenka tam je, ale není tam přímo to slovo malé a střední podniky. Jsme to explicitně zmínili a myslím si, že by nebylo na škodu malé a střední podniky jako takové označit i v tomto dokumentu. A teď problém pro nás, pro všechny. Ve čtvrtek ve 12.00 je termín pro pozměňovací návrhy. Ne proto, že bychom byli tak drzí, že si to přejeme, ale protože si to přejí pravidla. Protože nám příští rok skončí mandát, takže musíme pracovat rychleji. Takže hluta pro pozměňovací návrhy pozítří čtvrtek v poledne ve 12 hodin musí být předložené pozměňovací návrhy, ale já myslím, že už je všichni máte k dispozici v, eh, v různých jazycích, takže to není problém a myslím, že Marie Teres stejně už vše pokryla a to, co ještě přibyde, bude možné vyřídit do pozítří. Takže vám děkuji a dostáváme se bodu číslo 5. Provádění strategie EU pro mládež 2010 až 12. Georgios Papa Nikolaou se snažil to do dneška stihnout, tak prosím dáváme mu slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva reaguje na sdělení komise o eh, hodnocení prvního evropského cyklu Jestli se vzpomínáte, tak eh, jsme měli eh, před dvěma lety úvod k tomuto tématu a eh, nyní se dostáváme vlastně k ke zprávě o dosaženém pokroku v této oblasti. Máme tady malinké spoždění v tomto výboru. Už loni na podzim jsme měli Eh, se tomu věnovat, ale je tady otázka také práce eh, výboru pro sociální otázky. Máme tedy velice omezený časový rámec pro překlady i pro předkládání pozměňovacích návrhů. A já doufám, že se tedy eh, práce urychlí se všemi kolegy, včetně stínových zpravodajů. Eh, teď je tady eh, můžeme přivítat rozhodnutí rady z minulého týdne svolat eh, právě eh, summit na téma mládeže a situace mládeže, vzdělávání i práce. Otázka eh, lépe využívat vzdělávacích systémů pro přípravu mladých, otázka dobrovolné služby, otázka nedostatečné účasti, kterou stále zaznamenáváme, má také velký dopad. Je to tedy znepokojující situace, kterou tady vidíme. Eh, od roku 2009 do roku 2019 běží eh, desetiletí období, které se tomu věnuje. A eh, jak už jsem to řekl, dochází nyní k prvnímu posouzení. Eh, já tedy chci poděkovat eh, za úsilí, které bylo už v této věci odvedeno. Eh, jsou tady samozřejmě důležité aspekty, ale zejména otázka krize, která tak velice dopadá na mládež a zejména na mládež. Musíme si stanovit priority. Musíme se zaměřit na určitá témata, musíme vyslat jasné signály, to musí být cíl naše zprávy. Já již jsem vzal také v potaz e, názory a také návrhy zpráv jednotlivých přidružených výborů a e, tyto výbory sledují s velkým zájmem naše iniciativy. Klíčová zpráva je zpráva naší paní eh, předsedkyně a také dále je zde sehrává velice důležitou roli zpráva paní Nedvědalové. A já již jsem se zmínil o tom, že v této zprávě chceme se zaměřit na velice důležité otázky. Tato zpráva samozřejmě nemůže vyčerpat všechny eh, témata, mus, proto se musíme zaměřit na určité priority. Nejdříve chceme reagovat na výzvy, kterým čelí eh, mládež. My nechceme pouze popsat stávající situaci, ale hodláme navrhovat také eventuální řešení těchto výzev my se snažíme vytvořit budoucí cestovní mapu, která by mohla být dobrá pro komisi a i pro radu pro budoucnost. My nemůžeme zcela ovlivňovat eh, životy mladých lidí, ale můžeme mladé lidi podporovat, což znamená, že také musíme podporovat eh, investice do vzdělání, neboť roz Počty pro vzdělávání se často snižují dokonce o 10 je očividné, že musíme nabízet členským státům více finančních investic a nástrojů. A právě proto máme také speciální kapitolu pro mládež. Evropa musí se také zaměřit na inovaci a tvořivost neboť vzdělávání neznamená pouze formální vzdělávání. My totiž pozorujeme, že se vytváří určitá neefektivita v členských státech. Některé členské státy nepodporují veškeré účinné akce ve vzdělávání ale svět, doufejme, se bude měnit. My jsme minulý týden viděli, že mladé dí lidé opravdu jsou velice nezaměstnaní. V některých státech dosahuje nezaměstnanost mládež až 23%. A my musíme tuto situaci změnit. A v některých státech jsou eh, tato čísla dokonce vyšší. a všem na druhé straně je přímo provokativní, že ve strukturálních fondech, především v sociálním fondu, jsou uloženy miliony eur, které nejsou čerpány. Takže my především se musíme zaměřit na přístup k financím a k fondům. No, v této souvislosti se musíme zaměřit na podporu inovace a také se musíme zaměřit na sociální eh, začlenování mládeže. Zatím jsme nedostali žádné přehledy z členských států o začlenování mládeže a my také chceme, aby mládež se účastnila veřejného života, protože je zde velký počet mladých lidí, kteří nejsou organizováni v žádných organizacích. My se naší zprávou chceme zaměřit na priority. V současné době je celá řada mladých lidí, kteří eh, pracují s novými médii a jsou neustále online a tuto situaci nemůžeme ignorovat. Musíme tyto lidi zapojit a začlenit. My tímto způsobem také online musíme informovat mladé lidi o akcích na evropské úrovni a s o tom, na to se hodlá zaměřit komise v budoucnosti. Nestačí říci, že máme vhodné nástroje jako otevřenou metodu koordinace na evropské úrovni a že stačí je pouze implementovat. My musíme dělat daleko více. Takovýto text je velice dynamický, ale také adaptabilní. My žádáme komisi, aby upozornila členské státy vlastně na obsah tohoto textu a seznámila je s tímto. Já se domnívám, že toto je velice rozsáhlé téma, o kterém lze dlouho diskutovat a tento čas nyní nemám. A kdo se chce seznámit s pozádím této zprávy, se může seznámit s vysvětlujícím prohlášením. Já chci poděkovat svým kolegům, kteří se mnou spolupracovali a za jejich eh, významné příspěvky a podněty. Také chci poděkovat komisi a řediteli de generálního ředitelství panu Deženovi za spolupráci s komisí a také s rozhodným eh, postojem v této oblasti. Je radostí s nimi spolupracovat. A závěrem chci také poděkovat sekretariátu Já se domnívám, že tato zpráva může představovat významný příspěvek a těším se na pozměňovací eh, návrhy kolegů. My eh, musíme ukázat naši vůli bojovat s problémy mladých lidí. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Degalskému. Pan Rap. Děkuji vám. Já jsem měl tu příležitost spolupracovat s Emou McClarkenovou a bohužel zde dnes nemůže být, ale tak vystoupím já. Rád bych řekl, že je třeba podtrhnout vztah pracovnímu trhu, že toto je opravdu nesmírně důležitý aspekt této zprávy. Musíme zohlednit horizont 2020. A ve zprávě musíme zvláště reagovat na otázku vzdělávání, šíření vzdělávání a je důležité se více dohloubky zabývat otázkou pracovního trhu. Kromě toho jsme proti tomu, aby se zde hovořilo o nových iniciativách sloužících evropské integraci, jako například zavádění nějakých evropských předmětů do školních osnov. V souvislosti s touto zprávou si myslíme, že není zapotřebí na něco takového poukazovat. Také si myslíme, že by bylo důležité zdůraznit některé věci ve zprávě více, například otázka sportu. A tělesné výchovy to je oblast, která je nesmírně důležitá jak pro dobrou fyzickou i psychickou kondici a tím i pro způsobilost pro pracovní trh. Děkuji. Děkuji paní Děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za jeho práci a také za to, že vzal v úvahu řadu doporučení i poznámek od stínových zpravodajů. Já s ním souhlasím, že je velice velkým zklamáním, že členské státy dosáhly velmi eh, málo pokroku z hlediska strategie pro mladé. Naopak v mnoha zemích se situace pro mladých lidí ještě dále zhoršila. A my eh, chceme eh, klást otázku, co přesně může udělat Evropa a pro mladé na pomoc mladým. Jaký může eh, pomoci, když čelí tolika výzvám v dnešním světě? Důležité je, abychom přesně znali problémy, na které naražejí mladí lidé. Je to především samozřejmě nezaměstnanost, dále otázka problému ve školství, v odborné přípravě, Eh, otázka eh, dopadu eh, současné situace na mladé a to všechno je uvedeno v této zprávě. Program, který má řešit nezaměstnanost mladých a podporovat mladé lidi, je prováděn především na národní úrovni vzdělávání, odborná příprava musí být využity pro řešení některých problémů. Mnoho mladých lidí ovšem eh, mají eh, dočasná pracovní místa nebo nejistá pracovní místa, eh, což má veliký dopad na jejich pracovní perspektivy a na jejich budoucnost. Mladí lidé, to samozřejmě neznamená pouze dnešní eh, generace, ale znamená to, že tyto velice eh, složité podmínky pravděpodobně budou mít dlouhodobé dopady na právě eh, život bez pracovního místa. Dopadne to samozřejmě také na jejich sebedůvěru, což bude mít velmi negativní dopad na další pracovní kariéru Jde eh, tedy o generaci ztracenou, generaci bez naděje, generace bez perspektiv, bez budoucnosti. Eh, když hovoříte s mladými lidmi, eh, vidíte, že nikdo nechce být ovšem nahlížen takovýmto způsobem jako oběť této krize. Já myslím, že tady máme dobrý základ v této zprávě pro další práci se strategií pro mladé lidi a jak eh, ještě doplní toto zprávu některé pozměňovací návrhy. Eh, bude to jistě velice dobrý výsledek a těším se na práci s dalšími kolegy. Děkuji. Děkuji, ani má slovo kolegyně Nedvědalová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dovolte mi primárně ocenit zprávu pana Papa Nikolova, Myslím si, že zpráva je velice vyvážená a argumenty, které v ní zaznívají, zaznívají neustále v našem výboru, takže není co zprávě vytknout. Nebudu opakovat jeho slova. Myslím si, že hovořil velmi moudře a v principu souhlasím se vším, co řekl. Máme opravdu velký problém s tím, že v oblasti strategií pro mládež platí zásada subsidiarity, takže nemůžeme Eh, ovlivnit situaci, jsme zde poněkud svázaní. Ale doufáme, že členské státy si se podívají na naší zprávu a na obecnou strategii pro mládež a pokusí se s tím něco udělat. Co se mi velmi líbí, je to, že pan zpravodaj podtrhl význam nových technologií. Jak sám před chvílí řekl, to je to, čím mladí lidé žijí, můžeme je takto dále vzdělávat, komunikovat s nimi. A ráda bych také hm, zdůraznit, že nestačí říkat, že jsou problémy, ale je třeba navrhovat řešení, co by mohli dělat a více je začlenovat do rozhodování. Jsem ráda, že zde v oblasti mládeže máme strukturovaný dialog, že mládežnické organizace mají velký prostor na, podílet se na rozhodování našeho výboru, že je posloucháme, snažíme se reflektovat i to, co oni uvádějí a je důležité toto pro členské státy v této zprávě také zdůraznit. Ty uvedené nové technologie můžeme různě použít, eh, například v oblasti komunikace a také k tomu, abychom mohli mladým lidem poskytnout další schopnosti a dovednosti pro jejich život který budou, které budou moci využít. Děkuji, že zde připomenul i zprávu o reformě vzdělávání, kterou budu v tomto výboru předkládat já. Víme, že máme mnoho mladých nezaměstnaných, kteří nemají odpovídající vzdělání, které by pro trh práce potřebovali a právě nové technologie jsou jeden ze způsobů, jak je můžeme dále vzdělávat této souvislosti je třeba také zmínit eh, význam uznání neformálního vzdělání, práce v mládežnických organizacích, dobrovolnickou práci, které se mladé lidi eh, věnují. Jsem ráda, že dobrovolnickou službu bude Evropská unie i v rámci budoucích programů nadále eh, podporovat. Jsem zkrátka velmi ráda, že pan zpravodaj předložil, co předložil. Samozřejmě po, eh, předložím pár pozměňovacích návrhů, ale těším se na naši spolupráci a myslím si, že vznikne dobrá zpráva a ten, kdo si ji přečte, bude opravdu usilovat o to něco změnit. Děkuji. Děkuji vám, pán kolega Tavareš. Děkuji, děkuji našemu kolegovi Papa Nikolau Eh, je vždy potěšením s ním spolupracovat. Eh, byli, byl jsem už stínovým zpravodajem u některých dalších eh, zpráv v tomto výboru i jinde. Myslím, že odvedl velice těžkou práci u důležitého tématu. Ono je těžké na několika stránkách zpracovat takovéto téma. Podobně jako další, já si myslím, že zpráva je vyvážená, zajímavá a podporujeme tuto zprávu Je to téma, které eh, nemá stejnou, stejný přístup v různých členských státech. V některých členských státech je nezaměstnanost mladých 50% a v jiných je nezaměstnanost mladých jen 9%. Eh, tak to nemá pak stejný dopad na společnost, eh, nemá to stejné eh, důsledky pro rodiče takových mladých lidí. Když je 50% nezaměstnanost, když je pravděpodobnost jedna ku jedné, že bude mladý člověk nezaměstnaný, tak to je opravdu strašné. Pak takoví mladí lidé často emigrují ve zemích, jako je Portugalsko, Španělsko, Řecko, případně některé další, je stále více a více mladých, kteří eh, emigrují, eh, nechtějí emigrovat, ale jsou k tomu nuceni situací. A to se právě velice týká kulturních a tvůrčích oborů, o kterých jsme již hovořili. Já nejlépe znám situaci u nás a mohu říct, že jsou to oblasti, jako je design, reklama, architektura. Z těch odcházejí eh, mladí lidé a přitom to jsou obory, které přinášejí velkou přidanou hodnotu svým zemím. Mladí lidé odcházejí do, do Brazílie či do jiných zemí a už se nevrátí. Takže je to z dlouhodobého hlediska málo udržitelná situace. Má země se opravdu blíží už k určité hranici, za kterou to bude velice složité. Jsou tady um, eh, generace, eh, které prostě nemají eh, přípravu, která by odpovídala potřebám trhu práce. A do budoucna tato situace není udržitelná. Co můžeme dělat eh, v tomto smyslu se zaměřují na, pozně, na pozměvací návrhy. Je třeba, aby se evropská politika zaměřila regionálně. Prožíváme krizi, proběhla finanční krize a všechno, co eh, sebou přinesla, jak to dobře známe. Byl tady šok eh, který skutečně má různé dopady v různých částech EU. Potřebujeme tedy politiky, které na, evropském, na evropské úrovni mají smysl, ale musí se zaměřit daleko více regionálně. Jak už jsme to řekli, také u předchozí zprávy. Například se můžeme pokusit udržet mladé v jejich zemích. Například, když dojde k takovému zhroucení v oblasti nemovitostí, mohou být programy EU díky kterým EU může podpořit e, obce, aby mohly rozvíjet podniky, nové technologie a e, aby i mladí lidé si případně mohli vytvořit malý či střední podnik a snažit se zmírnit dopad krize. A poslední poznámka. Podobně jako velká část kolegů, Často hovořím s mladými lidmi ve své zemi, eh, chodím například za nimi do škol a podobně. Je to generace, kterou nejvíce postihla krize, ale současně je to generace, která je nejpříznivěji nakloněna EU. To je pro mě pozoruhodné, protože je to vlastně generace, která opravdu je pro evropskou integraci vidíme, že někde se rozvíjí protievropské nálady, ale to není případ našich mladých. Mladší mladí jsou pro EU a jsou také velmi zaangažováni na demokratizaci evropského procesu, čili programy orientované na mládež Eh, ty by eh, měly umožnit komunikaci eh, oběma směry, nejen ze strany EU vůči mladým, ale také od mladých vůči EU. Aby to byl příspěvek, který je tak důležitý. Děkuji a nyní paní Benerapatu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem stínovou zpravodajkou k této zprávě v výboru pro sociální otázky. Dovolte tedy takovou obecnější poznámku z mé strany. Já myslím, že je třeba um, opravdu snížit předčasné opouštění škol. Předčasné opouštění škol je hrozivé. Tady potřebujeme konkrétní integrovaná opatření. Eh, otázka přechodu mezi eh, vzděláváním a zaměstnáním, to je velice složitá eh, etapa. To je tedy třeba také mm, zvládat díky koordinaci všech aktérů, sociálních služeb, škol a podobně. Za druhé, máme cíle kvantitativní a riziko je, že Eh, budou vznikat určité stáže eh, jen proto, aby se naplnila určitá čísla. Tady musíme být velmi opatrní, aby stáže, která jsou, které jsou nabízeny v rámci této strategie, aby ty stáže opravdu eh, odpovídaly skutečnému projektu budoucí profesní kariéry, aby to odpovídalo potřebám pracovního trhu a podniků. Mohu říci, že Eh, ve strategii pro mladé eh, jsme před velice důležitou oblastí. Je tady několik zpráv, několik návrhů. Pokud je o mládež, máme eh, program celoživotního vzdělávání, máme tedy strategii pro mládež, máme záruky pro mládež a dnes Eh, ministři práce a zaměstnanosti z Francie a z Německa se scházejí eh, proto, aby vytvořili návrh New Deal for Europe and Youth. To je zatím francouzsko-německá iniciativa, ale cílem je, aby se to rozvinulo v celé EU. To je zajímavá myšlenka. Podobně jako u Erasmus eh, by bylo dobré eh, provádět nebo nabízet možnosti stáží eh, v evropských podnicích jiných než z vlastní země. A já opakuji, velmi pozorně to sledujme, aby všechny akce a programy eh, tady eh, byly skloubeny, provázány, aby směřovaly ke stejnému cíli. Podle mého názoru je pozitivní, že tito dva ministři eh, sledují otázku situace mládeže a věnují takovou pozornost. My, poslanci, si musíme klást otázku, proč máme v našich řadách tak málo mladých někteří kolegové to už řekli, jsme prostě v situaci, kdy veškeré nitky moci, včetně parlamentu, včetně sdělovacích eh, podniků a podobně, eh, prostě eh, dávají větší prostor starším generacím. Jsou tady tedy různé generace, které se zde setkávají a já kladu otázku, Eh, nemůžeme přece eh, kumulovat eh, mandáty a různé funkce. Musíme uvolnit určitý prostor mladým. To by byl dobrý signál, kdybychom řekli, berme tuto věc v úvahu, nechme určitý prostor mladým a když už je nám 70 let a více, nesnažme se stále trvat na svém poslaneckém mandátu a stále kandidovat znovu a znovu, mít za sebou už tři eh, mandáty eh, v parlamentu a stále ještě chtít kandidovat dál. Nechme prostor mladým, děkuji. Děkuji. Tak, možná, faktičně dajme. Ano, to je také otázka, zdali by pro parlament měl být zaveden nejvyšší věk, ale to je samozřejmě otázka, kterou nyní nebudeme řešit. Ale také důvěra v Evropu je charakterizována prostřednictvím politiky pro mládež a to také souvisí s politikou v jednotlivých zemích. Právě proto máme v Německu nezaměstnanost mládeže ve výši 9%, zatímco ve Španělsku je tato nezaměstnanost astronomická. To jsou dvě různé země. My se musíme také ptát na cíle a my musíme také podpořit zprávu kolegy, která vysílá důležité signály eh, směrem k členským zemím, nebo tě existují státy, které vůbec žádnou strategii nemají, a nebo je tato strategie v šuplíku a nikdy není realizována, protože by zde kde zodpovídali jednotlivá různá ministerstva. Já se domnívám, že musíme vyslat signál, že potřebujeme jednotnou strategii a v radě by se členské státy měly na této strategii domluvit. Zpráva je dobře formulována a zpracována. Měli bychom také dále Eh, zvážit financování různých projektů. Například také v regionální politice bychom mohli přispět financováním a tato zpráva by mohla být dobrým podnětem pro to, abychom se zabývali nezaměstnaností mládeže, ale musíme nyní zahájit konkrétní kroky. A nyní další kolega. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdřív děkuji eh, zpravodaji za dobrý text zprávy. Tady eh, je to opravdu stěžení otázka naší společné budoucnosti v EU. V krizi jsou mladí lidé nejslabším článkem řetězu. To je známá věc. Já jsem slyšel, že ve Španělsku Portugalsku ze Španělska v poslední době odešlo 350 tisíc lidí, ale tito lidé neodešli dále do EU, ale odešli například do Severní Ameriky, Jižní Ameriky, do Austrálie a tak dále. A otázka zní, zdali tito mladí emigranté ze Španělska také z jiných zemí se někdy vůbec vrátí zpět. Současně také víme, že máme v Evropě přestárlou společnost. Mladí lidé nám chybí, ale my jim nenabízíme dobré podmínky pro život. Také mezi mládeží existuje vysoká nezaměstnanost a právě proto musí členské státy rychle provést reformu trhu práce. Ale největším problémem v EU je školství školství a vzdělávací systém. Již dávno se měl vzdělávací systém reformovat, měl být zaveden duální systém. Například Německo je dobrý příklad, jak lze také tímto systémem snížit nezaměstnanost. V současné době si stěžujeme na chybějící finance ve vzdělávání, ale v krizi bychom si spíše měli klást otázku, zdali eh, financujeme vzdělávání efektivně a zdali také struktura vzdělávacích systémů je dobrá či také získáme dobrý užitek z našich investic a také eh, propast mezi univerzitami a ekonomikou se musí zmenšit. A musíme také zmenšit eh, propast mezi univerzitami a trhem práce. Pak mladí lidé zůstanou v Evropě. Ale nejhorší je, že image EU se změnila i u eh, mladých lidí. Pan Tavareš hovořil o tom, že mladí lidé jsou možná euroskeptičtí, ale podíváme-li se na studie pak vidíme, že, je, existuje, že existuje stále víc lidí kteří, a mladých lidí, kteří pochybují o budoucnosti EU. To ukázali poslední eurobarometry a také průzkumy veřejného mínění. My musíme vlít mladým lidem opět důvěru v EU, ale musíme začít u kořenů. Musíme začít u reformy trhu práce a vzdělávání. A nyní paní Tomas. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za vyvážený eh, text. Několik kolegů tady hovořilo. Říkají, že je třeba vyslat určitý signál vůči členským státům. Já osobně bych ještě ráda dodala, že si musíme trošku zamést sami před vlastním Prahem. Tedy mám na mysli na evropské úrovni. Spravodaj oprávněně poznamenává, že dochází ke škrtům eh, v rozpočtu pro školství a odborné vzdělávání a že to má eh, velice vážné důsledky pro mladé lidi. Ano, to je pravda. Ale nutno říci, že takové škrty eh, jsou často důsledkem požadavků ze strany EU, požadavkům na Eh, snížení eh, zadlužení, jsou to důsledky strukturálních reform, které Evropa eh, prosazuje v těchto státech. Má to dopad například na rozpočty, ale má to také například dopad na věk odchodu do důchodu. O tom jsme nehovořili, ale jeden z důvodů, proč narůstá počet nezaměstnaných v radách mladých, je také v tom, že Ehm, seniori jsou nuceni pracovat stále déle a déle, stále později a později mají možnost odejít do důchodu. Ehm, a mm, to pak znamená, že mladí dostávají práci také stále později. To je jedna z věcí, eh, která by měla být eh, trošku logičtější na evropské úrovni, když eh, sami máme <clears throat> problémy konzistentnosti našich politik a přitom se snažíme radit jiným. Tak tolik tedy z mé strany a jenom dodám, že já bohužel nezdílím optimismus některých kolegů, eh, pokud jde o Eh, eurooptimismus či europesimismus mladých. Před několika lety ještě v naší zemi byli mladí velmi eurooptimističtí, velmi podporovali evropskou integraci, ale dnes následkem velkých problémů, na které naří, eh, narážejí, eh, se to obrací, mění. A mm, jsou země, kde skutečně mladí musí z Evropy odejít do jiné kontinenty. I tady myslím, že euroskepticismus se velice rozrůstá. Děkuji. Tak ještě jednou stručně pan kolega Tavareš. Hlásil jste se o slovo, tak prosím. Velice stručně. Já rozumím tomu, že z hlediska EU chceme rozlišovat mezi lidmi, mladými lidmi, kteří odcházejí z EU do, na jiné kontinenty a mezi těmi, kteří odcházejí do jiných evropských zemí. Ale v ekonomice je to vlastně stejná věc. Je jedno, zdali lidé z Španělska či Portugalska odcházejí do Brazílie nebo do Finska My musíme zabezpečit, aby také existoval sice volný trh práce, ale musíme zabránit tomu, aby celá generace odešla. A tím pádem, jestliže by mladí lidé odešli, pak by se Řecko či Španělsko už nikdy nepostavilo na nohy. Děkuji vám a nyní pan Kavada. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně. Eh, jen chci nejdříve říci, že eh, souhlasím s, tím, s většinou toho, co bylo řečeno. A eh, já bych rád měl jednu ještě poznámku která ukazuje, jak velice závažný je ten problém, který eh, prožíváme v Evropě a jak málo se eh, prostředků věnuje řešení tohoto problému. Má to eh, velice vážné politické důsledky. Vidíme to už v některých zemích nyní. A chtěl bych zdůraznit, že jsou určité pokusy v některých zemích ale nejsou dostatečně financovány. Vidíme také ehm, snahy o spolupráci, jako je tomu dnes mezi Francií a Německem ehm, to, co trošku možná příliš slavnostně nazývají New Deal, to je pouze 6 miliard eh, na sedm let, to znamená 900 milionů jen za rok. A pravděpodobně ehm, se všecko utratí za první dva, tři roky, takže Myslím, že se o tom bude ještě hovořit eh, v trialogu dnes večer. V každém případě všechny evropské politiky eh, musí soustředit eh, finanční prostředky a já bych dokonce řekl mít i určité záruky pro půjčky na mezinárodních trzích, protože soukromé finance asi nebudou dobrou zárukou v těch jižních zemích, které jsou tak velice zadlužené je tedy otázka, jaké prostředky například v rámci EIB e, e, e, je možné použít. My opravdu zatím nejsme ještě na výši celého problému. A mm, myslím, že všichni jsme odpovědní za to, že mladí propadají bez naději. Děkuji. Gracias. Santiago, děkuji, paní předsedkyně. Moje země je pravděpodobně evropskou zemí, kde je nejvážnější problém nezaměstnanosti mladých eh, a je to skutečná tragédie. Hovořilo se o celé řadě věcí, o celé eh, řadě eh, možných řešení. A já myslím, že je třeba více zdůraznit otázku odborné přípravy. To je zásadně důležité v této době. A tedy to, aby profesní, tedy odborná příprava e, typu učňovského školství, aby získala svoji důstojnost. Je řada mladých, kteří ukončí e, studie po mnoha a mnoha letech, protože pro ně je vlastně jednodušší pořád e, nebo do nekonečna studovat, než čelit potřebě najít pracovní místo. Ehm, bohužel taková je situace. Čeká je většinou nezaměstnanost. Musíme tedy hledat eh, určité politiky, které by oživily ekonomiku, i když tady jsou samozřejmě i určité limity. Zcela jasně se ukazuje, že politika úspor za každou cenu nepřináší výsledky. Nepřináší ty výsledky, které bychom chtěli. A myslím, že je tedy důležité uh, Eh, aplikovat politiky, které oživí ekonomiku, alespoň do určité míry. Eh, jistě úspory jsou potřebné, ale mm, nemohou být eh, samoučelné. Potřebujeme další politiky, které přinesou výsledky. Skutečně efektivní výsledek je takový, aby podniky opět rostly a aby zaměstnávali a zaměstnávali zejména mladé. Herr Lejeune von der Kommission, bitte. Pan Ležon za komisi, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jak řekl zpravodaj eh, této zprávy, eh, Zpráva, společná zpráva komise a rady má dvojí cíl. Snaží se eh, ukázat výsledky za tři roky strategie pro mladé od roku 2015 do roku 2018 a pak tady bude další e, tříletý cyklus 2010-2013. E, Je to dokument, který přináší e, mnoho informací o mladých v různých zemích a také o opatřeních, která přijímají různé členské státy, o strategie pro mládež a výsledcích, které přineslo za první tři roky. Hlavním cílem strategie mladých jsou dvojího druhu. Jednak vytvářet příležitosti pro mladé eh, v, ve školství i v zaměstnání. Mnoho vystoupení tady zaznělo a zdůraznilo, jak je důležitá zaměstnanost mladých. Ale jde také o to rozvíjet účast mladých na životě společnosti. Velice složitá situace mladých, zejména v některých zemích, je samozřejmě spojena s velkou nezaměstnaností. Společná zpráva eh, hovoří o některých opatřeních v některých zemích, ale také o opatřeních na evropské úrovni. Důležitost eh, tohoto problému ukazuje, že již za druhé tříleté období eh, se klade důraz na důsledky nezaměstnanosti tedy důsledky krize na mladých, eh, nejen z, přístup, z hlediska přístupu ke vzdělání a k práci, ale také z hlediska začlenění, ale také z hlediska zdravotnictví a e, naplnění života. E, důraz se klade na otázky začlenění mladých, zejména těch mladých, kteří ani se nevzdělávají a ani eh, nemají práci. To by mělo mít eh, velkou prioritu v období, které teď začne. Jak už jsem řekl, strategie je globální a neomezuje se jen na otázky eh, vzdělávání a zaměstnání, ale také na další oblasti, kde zaznamenáváme určitý úspěch, například účast mladých na životě společnosti a dále otázka dobrovolnictví mladých. Zpráva nabízí určité vize o tom, jak využívat nástroje mm, v rámci této strategie. Například se hovořilo o programu eh, pro vzdělávání a odborné přípravu, ale také pro mládež a sport, kde eh, bude také neformální vzdělávání zohledněno a No také eh, v našich různých zemích se rozvíjí eh, tento program. Zpráva zdůrazňuje, a o tom se také ráno hovořilo, eh, mezirezortní přístup. To je v našich zemích nahlíženo jako důležitá podmínka pro zajištění, zajištění rozvoje politiky pro mládež. Zdůrazňuje se nutnost zajistit kvalitní stáže, nikoli pouze stáže pro naplnění e, čísel. Váš zpravodaj zdůrazňuje, že je důležité e, věnovat pozornost nástrojům této strategie, například strukturálního dialogu. Zdůrazňuje se, že právě v tomto týdnu e, zástupci mladých ze všech zemí Evropy provádějí přeskum strukturálního dialogu tak, jak se rozvinul za první tři roky, aby do budoucna byl tento strukturální dialog ještě eh, účinnější, a to z hlediska otázek, které se mladých dotýkají přímo. Podporujeme, co tady zaznělo dnes dopoledne, o úloze organizací mladých. Jednak pokud jde o účast mladých na společenském životě, ale také otázka rozvoje, vlastní osobnosti, profesních dovedností. Velice často právě v organizacích pro mladé se rozvíjí takové neformální získávání eh, dovedností, které eh, se pak velice cení. Dnes dopoledne se také hovořilo o tom, jak podporují mladí evropskou integraci. Já bych chtěl eh, říci, že jsme zveřejnili studii o postoji mladých v této věci v sobotu a to v rámci e, týdne mladých, který právě probíhá. Uvidíte, že tam jsou zajímavé informace, samozřejmě velmi se liší e, mezi zeměmi, ale nicméně naznačují, že mezi mladými stále ještě je větší podpora evropské myšlenky než v některých jiných e, věkových skupinách. Také ve zprávě pana Papa Nikolau zaznamenáváme, že je důležité eh, zlepšit naše informace o, o mládeži, mít lepší statistiky, lepší údaje, obecně vzato, lepší znalost situace mladých. To vše eh, zpracováváme spolu s Eurostatem. A konečně váš zpravodaj eh, klade důraz na otázku, která není přímo v rámci strategie pro mladé, ale má svou důležitost a nacházíme to v různých eh, eh, oblastech strategie a to, je, eh, to jsou nová média, nové technologie. Tady komise už má určité iniciativy, například na ochranu mladých, ale chci upozornit také na studii, kterou jsme právě zveřejnili a která se týká nových způsobů účasti mladých na společnosti. Zejména jsou tady otázky, jaké možnosti eh, skýtá, eh, skýtají nová média. A stále v oblasti nových technologií, ale teď spíše z hlediska eh, toho, co to může přinést v oblasti vzdělávání, bych chtěla připomenout, že komisařka Vasiliu a komisařka Krus navrhují na nejbližší měsíce iniciativu která chce umožnit co nejlépe využívat nové technologie a jejich příležitosti. Bude to Opening Up Education. Paní předsedkyně, eh, jsme stále k dispozici vašeho zpravodaje, stejně jako ostatně dalších zpravodajů u dalších zpráv. Budete-li chtít náš příspěvek pro dokončení této zprávy? Děkuji. Děkuji, pane Ležen. Já bych měla jenom takovou poznámku. Vážený pane kolego, samozřejmě potřebujeme pracovní místa. Nicméně, pracovní místa potřebujeme pro vzdělané mladé lidi a on je to takový začarovaný kruh. Problém je v tom, že v celé řadě zemí už celou řadu let to téma skutečné profesionalizace nebylo řešeno. Když řeknete mladým lidem, budete za něco stát jenom tehdy, když uděláte maturitu a budete studovat, tak nám budou chybět eh, lidé do výrobních závodů a nebudeme mít výrobní závody, protože nejsou lidi a nebudou lidi, protože nebudou závody. Já už tady pracuji 25 let. V 90. letech jsem se zas a znovu snažila poukázat v diskusích na to, že téma nezaměstnanosti mládeže je úzce provázané s nesprávnou politikou v oblasti vzdělávání mladých lidí. Proč je tak nízká nezaměstnanost mládeže v Německu? Jistě, Německo je na tom lépe z hlediska pracovních míst, ale to není jediná věc. Kdybychom měli tolik mladých lidí jako Španělsko, tolik mladých lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, ale nemají praktické vzdělání, tak by naše nezaměstnanost mládeže také byla mnohem vyšší. To tedy znamená, v oblasti školství a vzdělávání musíme jít novou cestou a ne protože by to dělali Němci, jdou touto cestou i Nizozemci, Rakušané a další. Musíme se pokusit jít touto cestou duálního vzdělávání, to znamená získávat vzdělávání v závodě i ve škole zároveň. A potom budete umět nějaké povolání, kterému jste se naučili a které lze potom třeba později také dále rozvíjet. Třeba u nás můžete potom studovat dále, pokud chcete. A toto je dost dobrý nápad a jsem ráda, že španělská vláda má zájem a je ochotná se eh, německou ministriní pro zaměstnanost tuto problematiku propracovat. Společně na tom nyní pracují. Jistě, nepovede to hned zítra ke snížení nezaměstnanosti ve Španělsku, ale v průběhu doby ano. A proto chci říci, že školská politika by se neměla řídit volbami, ale měla by se řídit otázkami budoucnosti a je zde třeba udělat mnoho. Chci také říci, že máme celou řadu menších oblastí, například francouzští kolegové těm mohou říci, já jsem sousedkou Francie, trpím systémem vaší zemi. a bydlím v Sársku, takže sousedíme s departmanem Loren a s Lucemburskem a nemůžeme vzdělávat francouzské učně. Ale ono se to nesmí. Náš kadeřník by rád vzdělával francouzské učně, ale nemůže, protože by musel francouzskému státu platit speciální daň Eh, které by se potom podporovala ta škola, kterou by ten učený musel nastupovat. A to je opravdu šílené. Já se nyní radím s odborníky, jak bychom tento by nacionální problém mohli řešit. Já jsem dnes rádno dostala e-mail od zoufalého otce z Lotrinska, který říkal, co pak je toto Evropa? Můj syn nemůže v Sársku studovat tam, kde by chtěl, nemůže se tam vyučit a on umí německy, protože babička mluví německým dialektem, on ten dialekt umí taky. Tak je toto Evropa? Ne. To je binacionální záležitost, kterou nemůžeme řešit my, musí řešit jednotlivé země v zájmu svých mladých budoucích generací to by také do toho textu patřilo, i když je to možná něco, co se odehrává jenom u nás, takže to zde nemůžeme ušetřit a vyřešit. Ale co jsem také chtěla říct, je ten text, který vypracoval kolega Papa Nikolau, je takovým přehledem toho, co by se vlastně bývalo mělo udělat mezi lety 2010 až 2012, nebo oč se usiloval. Pohlížíme-li do budoucna, tak si musíme uvědomit, že komise začala některé věci už řešit a také rada. Například ta iniciativa, teď nevím, jak se přesně jmenuje, ale je to ta iniciativa pro vzdělávání mládeže, eh, kam, na kterou se mají uvolnit 3 miliardy eur. A to nejsou peníze z toho našeho malého rozpočtu vzdělávacího fondu. To jsou peníze z Evropského sociálního fondu. A to ukazuje také, jak je důležité, abychom věci propojovali. Protože když budeme mít 3 miliony, tak s tím svět nezachráníme, jistě, říkal kolega, nemůžeme tím zachránit svět, ale můžeme dělat celou řadu drobných kroků a hledat a nalézat dobrou cestu právě například v oblasti odborné přípravy mladých lidí, protože pokud jim nepomůžeme, tak se z nich stane ztracená generace. A pak se tomu přidává ještě jedna věc, myslím, že jste to také zmínil, a to je to téma, jestli jsou mladí lidé schopni sami eh, podnikat, samostatně podnikat. Jsou k tomu dostatečně podnikaví a kreativní. Už jsme o tom diskutovali v souvislosti se zprávou Marie Therese. Ona zde trochu schází odvaha. Odvaha začít třeba tím, že budu někde umývat nádobí a potom se vypracuju. V posledních letech to možná bylo příliš snadné. Člověk prostě dostal práci a pomocí státních e, prostředků se také nějak udržel nad vodou. Když je člověk nucen něco dělat, jako třeba v USA, kde nemají takovou sociální záchytnou síť jako my, tak to vede také k větší kreativitě. Já bych si proto přála, aby i téma kreativity v této oblasti eh, se více zmiňovalo, protože tímto způsobem se také možná podaří mladým lidem lépe nalézt práci. Takže to byl můj příspěvek eh, zpravodaji a nyní mu dám slovo, pokud chce k těmto poznámkám ještě něco říci. A poznámka pro všechny, pozněvací návrhy musí být předloženy do čtvrtka. Bohužel je to tak. Může za to výbor pro zaměstnanost, který nás nechal celé měsíce čekat a nyní má slovo Georgios. I believe today's discussion... Ano, já se domnívám, že dnešní diskuse opětovně ukázala, že všichni z nás mají velký zájem o situaci týkající se mladých lidí. Já jsem přesvědčen, že jde především o to, abychom dokázali pomoci mladým lidem ve všech členských státech. Nikdo, nikoho nemůže uspokojovat současná situace. Současná situace je taková, že Evropa je v krizi, také dochází ke k škrtání rozpočtu, lidé jsou zklamaní a toto souvisí také s euroskepticismem, který již byl zmíněn. A také to souvisí s tím, že lidé se nedívají optimisticky do budoucnosti. A nenahlíží pozitivně na náš projekt evropských hodnot my jsme velice znepokojeni touto situací a nyní se zabýváme, jak pokračovat eh, v této zprávě, neboť před několika měsíci jsme se vyjádřili kriticky k účinnosti eh, členských států v oblasti strategie, tedy jak členské státy provádějí strategie, ale strategie existuje je na světě, o tom jsme také diskutovali s komisí. Ale je to tedy poprvé, že tato strategie existuje a my dnes diskutujeme o pokroku této strategie a hodnotíme pokrok a řešíme to, jak můžeme přispět k implementaci této strategie, je tak, aby tato strategie byla účinnější. Já jsem slyšel, že se bude zahájeno hodně projektů, dokonce se sejde k tomuto tématu rada. Předseda Barozo před rokem již řekl, že je třeba vytvořit příležitosti pro mládež my také vidíme, že vznikají různé pracovní skupiny task forces eh, v členských zemích, ale nevíme přesně, co se tam odehrává. Je třeba, abychom postupovali horizontálně a průřezově, jinak otázky a problémy mládeže efektivně nevyřešíme. Já se vzpomínám, nevím, zdali vy si, paní předsedkyně, také vzpomínáte, před několika měsíci se konala schůzka za účasti ministra školství z Řecka a diskutovali jsme o tom, jak můžeme v rámci nového víceletého finanční rámce vytvářet programy pro mládež. Já jsem také hovořil a říkal jsem, že máme 50-60% nezaměstnanost v Řecku a v Německu je nezaměstnanost 8 až 10 A vy jste tenkrát řekla, no ale to souvisí s tím, že v Německu máme e, duální systém a několik dní potom e, se psalo v řeckých, v řeckém tisku, že e, bychom měli opatrně využívat systém, tento systém, eh, protože pak budeme mít pracovníky, kteří nebudou mít pracovní, eh, nebudou, chrán, nebudou mít chráněné pracovní podmínky. A to je vlastně takový předsudek. My musíme vysvětlit naším občanům, že musíme tuto možnost vyzkoušet, využít, vyzkoušet uh, duální systém. A jestliže vidíme, že tento systém jinde funguje, proč by nemohl fungovat i pro nás a u nás? A jinak budeme diskutovat o těchto možnostech pouze teoreticky a nedojde k žádnému konkrétnímu pokroku. Veškeré Zmíněné aspekty jsou velice důležité, to je například k mozku a my nechceme, aby současná mladá generace byla takzvanou ztracenou generací a proto musíme něco s tím udělat. Nikdy nikdo ne, určitě není tak optimistický, že by se domníval, že za krátkou dobu bychom dospěli ke velké změně, ke konkrétním výsledkům neboť že sledujeme situaci, tak situace je složitá. Ale co můžeme udělat? My můžeme v podstatě věci postupovat více inovativně a dynamičtěji. Proto tady také ve zprávě hovoříme o sociální dimenzi a o nových médiích. My musíme vědět, jak přistupovat k mladým lidem, jak pomoci řešit jejich situaci. A na závěr chci říci, že vím, že, mám krát, že máme krátkou lhůtu pro předložení pozňovacích návrhů, přesto se domnívám, že to zvládneme a budeme eh, také projednávat ještě další pozňovací návrhy a půjde nám především o to, aby tyto návrhy, obsahovaly inovativní řešení. A děkuji kolegům za jejich příspěvky a také děkuji kolegovi Borisovi, který mě považuje za znalce v této oblasti. Já mám pocit, že já už z toho jsem zešedivěl. Uh, a já se opravdu se snažím postupovat účinně a doufám, že jste se mnou spokojeni. Já se snažím pracovat opravdu ze všech sil. Také načasování je dobré, protože bude zasedat rada, která Eh, určitě také přijme náš vyslaný signál. Děkuji vám. Děkuji vám. Jak všichni víme, tak je lhůta eh, v nejbližší době. A je, nyní se dostáváme k dalšímu bodu, což je eh, pokračování minulé diskuse. My už jsme i o nezaměstnanosti ho, mladých lidí hovořili. Takže si myslím, že o bodu 6 již nebudeme diskutovat tak dlouho, ale nyní dám eh, vám panu Del Vale slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Ano, máte pravdu. Eh, toto stanovisko, které vám předkládám, je zcela logicky Ehm, provázáno s tím, co zpracovával pan Papo Nikolau. Eh, dříve, než se pustím do samotného tématu, chtěl bych říci, že naprosto souhlasím s těmi úvahami, eh, které jste, paní předsedkyně, přednesla k tomuto tématu. Eh, především tady můžeme hovořit o začarovaném kruhu. Skutečně je to začarovaný kruh a je to velice nebezpečné pro řešení této tragédie kterou je tato situace. A teď samotné stanoviska. stanovisko. Z mého hlediska a z hlediska i školství navrhuji čtyři doporučení. Eh, čtyři doporučení, která eh, by mohla být eh, užitečná pro překonání této tragédie mladých. Ano, skutečně v některých zemích, jako je Španělsko, Řecko, je nezaměstnanost mladých vyšší než 50 a proto já navrhuji toto. E, navrhuji větší investice do vzdělávání, zejména do e, duálního e, vzdělávání, které by mělo být opravdu velice kvalitní, aby vzniklo jednotné schéma podpory tohoto vzdělávání, nikoli samozřejmě na úkor vysokoškolského vzdělávání. V rámci prvního doporučení bych rád ještě řekl, že jsem osobně zneklidněn těmi velkými škody v rozpočtu, eh, které se konají v rozpočtech školství v celé řadě členských států. Eh, právě vzdělávání je přece tak důležité. Jak může bojovat proti nezaměstnanosti mladých, když nemá náležité prostředky v rozpočtu? Jde přece o to vzdělávat mladé a zvýšit jejich šanci najít práci. Kvalitní vzdělávání je jediná podmínka pro další pokrok společnosti. Jak dobře víte, kvalitní vzdělávání není možné bez dostatečných finančních zdrojů. Proto eh, v době krize eh, není přece možné ehm, provádět škrty. Eh, vzdělávání přece není náklad, vzdělávání je investice, nezbytná investice nesmírně užitečná pro to, aby mohli mladí si zajistit budoucnost. Za druhé, myslím, že je vhodné apelovat na členské státy, aby vytvářeli eh, systém duálního vzdělávání, jak jsme o tom tady hovořili. Eh, je eh, to důležité, chceme-li uspět to znamená systém, který kombinuje praktické a teoretické vzdělávání a které umožňuje velice dobré propojení vzdělávání s trhem práce ta schopnost spočívá právě v tom, že poskytuje okamžité dovednosti, které pak umožňují eh, profesní uplatnění. Nicméně, eh, hovořme tedy o tom jak eh, důležité je duální vzdělávání. Také proto, aby nedocházelo zbytečně k příliš předčasnému opouštění školy mladí lidé vlastně již eh, mají určité pracovní návyky, což je důležité. Ovšem toto vzdělávání musí být důstojné, nesmí být nejisté povahy. Jasné je, že je tady zapotřebí určitých záruk a já jsem tedy opravdu velkým stoupencem eh, odborné přípravy v rámci duálního vzdělávání. Eh, paní předsedkyně, já speciálně se s tím obracím eh, na vás, protože vy jste se v této věci vyjádřila. Potřebujeme tady určité záruky a já tedy velice propaguji odbornou přípravu ne jako pan Hambrok, který eh, tak stroskotal eh, eh, v románu Tomase Mana Budembrokové. A podle mého názoru je to velice důležité téma odborné vzdělávání v rámci duálního systému já bych citoval dva řádky, které tady uvádí konsul a říká, tak vlastně vyrůstají jako houby po dešti technické ehm, ehm, vzdělávací ehm, instituce, obchodní školy, které umožňují eh, dobré vzdělání. Všichni teď už myslí jen na doly a tech továrny a na vydělávání peněz. Konec eh, eh, konec eh, citátu. Tady samozřejmě konsul tady hovořil o určitých aspektech duálního vzdělávání. Jej trápilo to, že eh, mladí odcházejí příliš brzo ze školy a už mají příliš odborně zaměřenou přípravu, ale v našem případě samozřejmě eh, je to jinak. Eh, jenom zdůrazňuji, že samozřejmě duální vzdělávání nemůže být na úkor vysokého školství či jiného školství. Tady bych byl zajedno s konzulem Budembrokem. Eh, důležité je eh, zajistit eh, konkurenceschopné vzdělávání, konkurenceschopnost takto odborně připravených lidí ve všech oblastech. Za třetí, vyzývám komisi a členské státy, aby dále zlepšovaly transparentnost a uznávaly kvalifikace v rámci Evropské unie a to zejména e, evropským, prostřednictvím evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání, odbornou e, přípravu, nástroje jako je Europass a evropského rámce kvalifikací. E, tady by bylo dobré mít určitý jednotný systém homologace pro takovéto vzdělávání. U ne akademického Eh, vzdělávání nemáme stejné nástroje, které existují u vysokoškolského vzdělávání. Eh, přitom potřebujeme takové nástroje mít. A konečně eh, vítám za systém záruk pro mladé lidi a vyzývám členské státy, aby tento systém prováděli efektivně a včas. A také je třeba zvýšit rozpočet 600 milionů eur a také je třeba rozvinout další iniciativy, které by se měly ubírat tímto směrem. Máme eh, samozřejmě možnost předkládat pozměňovací návrhy, na které se těším, aby bylo možné text dále vylepšit. Ještě než skončím, chtěl bych eh, eh, předložit dva soubory praktických údajů, které jsou zajímavé pro ty, které toto téma zajímá. Jednak musíme věnovat pozornost tomu, co dnes eh, právě zkoumá eh, reflexní skupina o zaměstnanosti mladých. Dnes v Paříži eh, francouzská vláda předloží konkrétní návrh na téma nezaměstnanosti mladých. A pak ještě další poznámka z mé strany. Jaké peníze máme k dispozici, abychom čelili E, to je strašné hrozbě nezaměstnanosti mladých. Udělejme si rychlý součet e, jen na papíře a teoreticky v této chvíli máme jednak 600 milionů eur pro e, období 14 až 20. 16 milionů pro fondy, které ještě nebyly využity. A dále také bychom měli brát v úvahu 10 milionů, které eh, německá banka Kreditanstalt Fider Ambau, um, omlouvám se za výslovnost v Němčině, by mohl by mohla vyhradit pro eh, Jižní Evropu. Já jsem uvedl kondicionál, by mohla a to skutečně platí. Čili 32 milionů eur, tedy součet na papíře. 32 milionů eur pro řešení nejvážnějšího problému v Evropě. No, Doposud není ale žádný konkrétní plán ani ze strany členských států, ani ze strany Evropské komise. Nikdo ještě nemá konkrétní plán. Ani Německo. Eh, a přitom já eh, děkuji Německu za dobrou vůli, ale nic konkrétního tady ještě není. A protože eh, Německo se hrává takovou vůči úlohu, naštěstí, a vzhledem k tomu, co tady také uvedla paní předsedkyně, kde hovořila o spolupráci s dalším členskou zemí v boji proti nezaměstnanosti mladých, tedy musíme ještě říci, že rozpočet, který Německo předkládá svůlí, kterou tady prohlásila, to určitě naráží na určité eh, problémy eh, procesního typu. Jaké? Možný německý plán musí být eh, prostudován samozřejmě příslušným výborem v Bundestagu. Jak víte, paní Merkel svolala na 13. června do Berlína schůzy, kam jsou pozváni ministři práce a ministři hospodářství celé 27. Také komise a různé e, pracovní orgány členských států. Tedy v Berlíně by měl vzniknout konkrétní plán s konkrétními finančními prostředky. Nicméně e, bude tady ještě další problém. Bundestag nebude moci schválit e, tuto věc ještě v této fázi volebního období. Před eh, eh, dovolenými, před letní dovolenou, to znamená 3. července v Berlíně, to už bude příliš pozdě, na, to už bude vlastně pak eh, dovolená, letní dovolená v Bundestagu. Bude tady celá řada nevyřešených otázek a pak 22. budou volby ve Německu. Já tedy myslím, že do podzimu nebude možné ničeho dosáhnout. A ta německá banka, kterou jsem uvedl, doufám, bude působit opravdu efektivně. A e, musím na závěr ještě říci jednu takovou věc. V roce 2008 Bild Zeitung hovořil o této bance jakožto o bance nejhloupější v celé zemi. A 350 e, milionů eur Eh, převedla tato banka Lehman do Lehman Brothers. Jen pár hodin předtím, než banka Lehman Brothers padla, zbankrotovala a to bylo také, a byla také tato banka Lehman Brothers eh, příčinou celé řady dalších řetězících se problémů v celé eh, finanční krizi. Eh, krize, jejíž důsledky my stále eh, ještě mm, snášíme. Samozřejmě nebyla to jediná příčina, ale byla to jedna z příčin této krize. Eh, děkuji, paní předsedkyně, a já jsem konkrétně vám osobně věnoval jednu větu z nádherné knihy Tomase Mana Budenbrokové. Já vám tu větu pak ještě osobně bilaterálně zopakuji. Děkuji. Vážený pane Del Valle, já tady nezastupuji Spolkovou republiku Německo, já také nejsem toho názoru, že Německo by snad mohlo za nefungující vzdělávací systém ve Španělsku, protože máme jiné názory. Ale když chceme nyní pomáhat, tak eh, to souvisí s tím, že chceme také, aby mladí Španělé získali práci. A ať bude spolkový sněm složen jakkoliv, pak určitě nebude mít nic proti tomu, že naši ministři eh, budou jednat se španělskými ministři. Je jedno, kdo bude ovládat, ať to budou sociální demokraté nebo někdo jiný, tak němečtí poslanci jsou rozumní a budou také rádi, že nebudou dávat peníze někam do banky, ale budou dávat peníze na iniciativy, které budou podporovat zaměstnanost mladých lidí. Eh, na tom se můžeme shodnout, jak to bude pokračovat pokračovat dál. E, to nevím, ale já znám paní ministrini von der Leyen a ta určitě něco nakopne a uvidíme, kdo bude její následovník, či ona zůstane v úřadu. To je k tématu nyní e, Německá a a k vině e, Německa na krizi. A nyní paní Sanchez-Smith. Merci beaucoup, madame la Děkuji, paní předsedkyně. A Děkuji eh, panu Menendezovi del Valle za jeho návrh. Já budu hovořit jen stručně. Otázka zněla, jaké prostředky máme k dispozici. Já chci připomenout, že existuje program pro vzdělávání ve strukturálních fondech. Strategie pro mládež tady existuje dále samozřejmě o tom hovořil kolega Papa Nikolau. Tady samozřejmě jde o místní, regionální i národní úroveň a je tady možnost využívat strukturální fondy, Evropský sociální fond, který se hodně používá pro integraci mladých i vzdělávání mladých a pro eh, opětovné získání práce, či případně vůbec získání první práce. A já chci připomenout, že všechny tyto strategie, které se zpracovávají na místní a regionální úrovni, se zpracovávají také za přispění místních orgánů, které jistě nejlépe znají svoji místní situaci. A e, dále se na tom podílejí také podniky, jak zaznělo v předchozí zprávě o strategii pro mládež. Čili je třeba provázat strategie, které můžeme rozvíjet v boji proti nezaměstnanosti mladých s podniky a místní úroveň je v tomto smyslu velmi důležitá. Je třeba přizpůsobit se místní eh, situaci. Eh, existují totiž i volná pracovní místa a strategie pro vzdělávání jsou v tomto smyslu velmi důležité. Děkuji. Eh, Takula. Pan Takula, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte říci, že toto stanovisko je opravdu dobré. Je dobré, že podtrháváme význam odborné přípravy, zvláště bod číslo jedna je nesmírně důležitý. Ale já mám pocit, že bychom zde měli mít takový ten větší přehled, větší obrázek před sebou i zde v Evropském parlamentu. A sice, že ty struktury jsou příliš zkostnatělé. A dovolte mi jenom krátce zmínit jeden příklad, protože já jsem také spolupracoval s tvůrčími odvětvími se dvěma podniky. Jeden z nich nejprve zaměstnával 30 lidí a potom 70. Opravdu to byla razantní nárůst. Kromě Finska chtějí také pracovat ve Španělsku, v Barceloně. USA nabídly 50 milionů eur, pokud se přesunou tam, Čína 100 milionů eur, pokud by se přesunuli do Číny, a tím by se ale pracovní místa ztratila. My už jsme hovořili o situaci podniků v EU, také komise se snažila a kdyby bylo možné nalézt dva poradce pro tyto podniky, tak by možná bylo možné získat 3 až 4 miliony z programu Evropské unie. Ta struktura, kterou máme dnes, vede k tomu, že tyto rostoucí podniky odcházejí z EU. A to je velký strukturní problém, který musíme řešit, tak aby podniky s růstovým potenciálem měly udržitelné financování. V oblasti bank už to financování máme, ale u těch rostoucích, rozvíjejících se podniků nikoli. A to jsou právě takové podniky, které zaměstnávají mládež. A já mám obavy, že o tato pracovní místa a tuto práci přijdeme a že bude nakonec situace, kdy nebudeme moci nabízet práci, ale jenom podporu. A Vzdělávání by mělo vést také k tomu, že budeme mít nové podniky, nová pracovní mína, nové know-how a to můžeme realizovat zde v EU, ale já mám velké obavy, že ztrácíme ze zřetele ty širší souvislosti. Tedy boj proti nezaměstnanosti mládeže nebude fungovat, pokud nebudeme mít možnost podporovat ty rozvíjející se podniky v tom, aby nadále v Evropě zůstaly. ale potrženo, sečteno to, co se v návrhu stanoviska říká o otázce vzdělávání, je důležité, ale nesmíme ztrácet ze zřetele širší souvislosti a to bychom potřebovali nové cesty společně komise, parlament i rada. Tak, abychom společně vyvinuli nové koncepce a našli novou kulturu. Děkuji, pan Tavareš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, většina témat zde už byla zmíněna, buď ji zmiňovali kolegové nebo zazněli v rozpravě. A proto se zaměřím pouze na otázku financování. Předvedení dobré vůle a kooperace mezi členskými státy to vždy vítáme. Přesto bychom měli zvážit, jaké nástroje EU už má, zvláště Evropská investiční banka. Od té doby, co vznikla krize, tak EIB eh, investuje do zemí v krizi, které jsou bohužel označovány tou zkratkou PIX, ale investuje méně než dříve. A proč k tomu dochází EIB, to sama vysvětlila. Je to dané tím, že banka si chce nadále ponechat rating 3A a nemůže tedy tak investovat, jak chtěla dosud. Možná by bylo dobré, kdyby se na úrovni EU projekty kvalifikovaly a certifikovaly tak, aby tato agentura mohla zprostředkovat potom investice a agentura by měla větší oporu třeba v zemích jako Portugalsko, Řecko, Španělsko a mohla by rozvíjet eh, další projekty, které by měly přidanou hodnotu pro mládež v těchto zemích. Že by to byla taková Odysseovská agentura na rozdíl od těch zemí pigs a byly by k dispozici takové zdroje, aby mladí lidé mohli náležitě žít. A chtěl bych říct, už jsem to chtěl říct na začátku, že to stanovisko je velmi pozitivní a my ho obecně podpoříme. Děkuji. Ano, Grazie, <clears throat> Presidente. Io mm, apprezzo molto la relazione Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Já vítám eh, tento text předložený eh, zpravodajem a chci říci, že boj proti nezaměstnanosti mladých je bezesporu nutný a musí se zaměřit na lepší vzdělávací eh, program. Já jsem ze země, kde máme rekordní nezaměstnanost mladých, ale bohužel náš vzdělávací systém není zrovna moc dobrý eh, pro eh, tento účel ani v oblasti univerzit. Příprava mladých na pracovní kariéru, tady je Itálie jedna z posledních Musíme se tedy lépe eh, snažit eh, sladit přípravu na univerzitní úrovni a eh, lépe to přizpůsobit pracovnímu prostředí. Jinak nepřipravíme ty potřebné odborníky pro vědu, školství. Nebudeme mít bohužel dostatek pracovních míst pro kvalifikované lidi. Já jsem byl velmi rád, že jsem slyšel, že je důležité eh, rozvíjet duální vzdělávání. Jak řekli kolegové, je zapotřebí eh, tuto teorii uplatit v praxi. Vezměme si eh, třeba nějakého vysokoškoláka v Itálii nebo i někde jinde, který vystuduje práva, aby se stal advokátem tak v Itálii je eh, teda eh, ještě zapotřebí mnohé po absolvování univerzity udělat, protože během studií se vlastně ani jednou nedostane takový student před soud, aby viděl, jak to probíhá. Dále otázka eh, fiskálních systémů, které jsou velice Eh, tvrdé a brání mladým lidem založit si podnik, eh, rozvinout svůj podnik. Proč? No právě proto, že fiskální systém vůbec nepodporuje podnikání mladých, a to zejména v době krize, v době škrtů, jak víme, velmi mnoho mladých eh, prodělává mnoho finančních obětí. Eh, a to zejména mladí, kteří by ještě měli elán a chtěli by rozvíjet podnikání, nemají vůbec žádné prostředky, aby se prosadili na trhu práce. To jsou dva zásadní aspekty, které jsou zdůrazněny eh, v předloženém textu a myslím, že to by mělo být tou hlavní myšlenkou, kterou bychom měli sledovat. Děkuji. Kavada. Děkuji a pan Kavada. Merci, Děkuji. Já mám čtyři poznámky, jen stručně. První poznámka se uh, obrací především na pana Delvaje. Ano, já myslím, že váš text je velice kvalitní a když mi to tak dovolíte říci, opravdu je to velice logicky eh, argumentováno, je to velmi reálné, vidíme zatím dlouhou zkušenost z veřejného života, eh, která vás charakterizuje. Moc vám tedy děkuji. Tak, teď první poznámka k textu. Nezaměstnanost mladých, především, jak eh, bylo řečeno panem Skuriou, je to především eh, věc, která nás musí eh, vést k zamýšlení se nad vzděláváním. V řadě, eh, v řadě zemí je zastaralý systém, který vůbec neodpovídá potřebám ekonomiky. Druhá poznámka. Práce mladých se přece neizoluje od zbytku hospodářské situace. Práce Mm, mladých jistě funguje dobře, dokud podnik roste, dokud má stále další eh, zakázky. A také eh, všemi prostředky, které máme k dispozici, musíme usilovat o lepší konkurenceschopnost služeb či zboží, které vyrábíme, eh, neboť fungujeme na globalizovaném trhu. Třetí poznámka. Všichni si uvědomují, že je třeba mít jistě velmi seriózní rozpočtovou politiku, ale neuchylovat se eh, k příliš dramatickým škrtům. Eh, seriózní eh, evropská zpráva a řízení to musí brát v úvahu. A čtvrtá poznámka od roku 2008 vidíme, že tady opravdu chybí náležité zohlednění Eh, fiskálních, sociálních, ekonomických a politických politik eh, v EU, eh, protože jsme ještě od 30. let nikdy nezažili tak strašnou situaci krize. Nikdy ještě od 30. let nebylo více než 50 nezaměstnaných mladých. Eh, to nás přivádí do velmi eh, krutého začarovaného eh, trhu a my musíme daleko výrazněji varovat, aby instituce EU e neměly žádnou jinou větší prioritu než právě takovou věc. Náležitá zpráva hospodářských záležitostí, vytvoření fungujícího systému co nejrychleji, jak o tom hovořil pan Tavareš, když hovořil o problémech EIB, tak to opravdu snad se nám jen zdá. Banka má strach investovat, protože se bojí, že její rating bude snížen. No to je opravdu nesnesitelná situace. E, tady je třeba, aby politika fungovala tak, jak má, to jest, aby politika spravovala věci náležitě. Pana Jota. Paní Jota. Je vous remercie, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já především děkuji panu Delvaje za jeho práci, za doporučení, která formuloval. Já naprosto souhlasím, je třeba klást důraz na eh, odborné vzdělávání, aby bylo možné eh, vyškolit mladé podle toho, co potřebuje pracovní trh. Tady je také zapotřebí provést reformy eh, ve školství v jednotlivých členských státech. Ve svém vystoupení bych chtěla upozornit na tři hlavní body které by eh, mohly také se objevit ve stanovisku. Za prvé, musíme uznat, že rychlý vývoj světové eh, ekonomické situace eh, vytváří velké výzvy a my se musíme přizpůsobit tím, že budeme mít novátorské metody eh, v školství. Tímto způsobem myslím, že mladí budou mít možnost získat příslušné eh, znalosti, které jim umožní být více konkurenceschopní a mít lepší perspektivy do budoucnosti. Za druhé, je třeba eh, eh, rozvíjet takový trojuhelník, eh, který umožní rozvoj vědy, výzkumu v našich regionech. Paradoxně vidíme, že Chybí vysoce kvalifikovaní odborníci v některých technických a výzkumných oblastech nebo i výpočetní technice, ačkoliv je tak velká nezaměstnanost. Proto vzdělávací eh, ústavy musí svůj eh, vzdělávací program eh, přizpůsobovat tomu, co potřebuje je oblast vědy a výzkumu a brát v úvahu i budoucí vývoj. Za třetí. Evropa musí přijmout opatření, Eh, pro rozvoj podnikání mladých. Eh, to musí brát v úvahu i v programech vzdělávacích. Tímto způsobem bylo možné změnit postoje eh, a mm, bojovat proti obavám z neúspěchu, které brání lidem podnikat. A na závěr bych chtěla zdůraznit, že potřebujeme trvalá řešení. Mladí lidé eh, nemohou pouze pasivně pozorovat, co se jim nabízí a využívat těchto možností, ale musí se také eh, zapojit do formulace těchto politik. Děkuji. Santiago? Budeš mluvit jenom ty. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za Eh, tento text. Děkuji kolegovi Delvaje, myslím, že předložil velice konkrétní eh, poznámky k celé řadě aspektů. Eh, školství, odborná příprava, ano, já jsem velmi nadšeným stoupencem reformy španělského systému vzdělávání. To tady, myslím, bylo mnohokrát zúrazněno, že duální vzdělávání je velice důležité, zásadně důležité. Eh, další kolegové to už řekli a já bych eh, to chtěl potvrdit. Je tady jeden námět, Emilio, jeden námět, eh, která by se, který by se mohl uvést. A sice se to týká mladých podnikatelů. V této chvíli je velice důležité eh, podnikání mladých. Eh, mladí ve Španělsku by nejraději pracovali ve státní službě nebo v bance nebo v pojišťovně, ale vůbec se eh, nechtějí pouštět do vytváření vlastního podniku. A to je třeba změnit. Je třeba změnit mentalitu. To tady někdo také řekl. Už ve školství je třeba takto připravovat změnu té mentality. Podnikatel to přece není nějaký ďábel, který vykořišťuje pracovníky. Naopak eh, je přináší mnoho eh, pozitivního a také další aspekt, aby vytvořit podnik nebylo byrokratickým eh, martýriem, aby tedy bylo mnohem jednodušší vytvořit podnik. A další téma, o kterém myslím se nemluvilo příliš mnoho, nebo se to jenom zmínilo, a to je opravdu náležité vzdělávání z hlediska potřeb pracovního trhu. Velká část neúspěchu eh, na pracovním trhu eh, vychází eh, ještě z této situace. Za Frankovy diktatury pracovníci neměli celou řadu práv, ani stávku či um, odbory. Tyto, tato práva jsou dnes jasně uznávána, ale navíc uh, Musíme říci, že pracovník za Frankovy diktatury byl velice chráněn. Prostě nebylo možné pracovníka eh, propustit. A to eh, propuštění bylo představitelné pouze v případě, že celý podnik zkrachuje. A taková velká ochrana pracovníka, který již má pracovní místo, eh, to přetrvává i dnes v demokratické době. Prostě mm, Trvalé pracovní místo je velice, velice chráněno. To eh, vede k tomu, že vzniká málo takových pracovních míst a dávají se teď eh, mladým spíše eh, dočasné pracovní smlouvy. A to je dramatické, protože právě ti jsou pak první propuštění. Je třeba tedy měnit i pracovní právo. A mm, aby vlastně všichni byli ve stejné situaci a až dojde pak k zlepšení eh, hospodářské situace, opět všichni budou mít stejný eh, užitek z toho. Eh, to chceme tedy zdůraznit konkrétně k situaci ve Španělsku. Dále je tady zapotřebí také určitá flexibilita na pracovním trhu a to by také mohlo přispět k lepší zaměstnanosti mladých. Ano, to je velká pravda. A nyní pan Tamáš Varnej za komisi. Není tady nikdo za komisi? Takže prosím, paní, neznám vaše jméno. Ano, já se jmenuji Fiola Paroto a jsem z DG pro vzdělávání a školství. My sdílíme z velké části názor zpravodaje a také vítáme návrhy tohoto výboru, které se zaměřují hlavně na priority. My také jsme toho názoru, že vzdělávání a odborná příprava jsou důležité pro prevenci nezaměstnanosti mládeže. To jsou opravdu nejlepší pojistky proti nezaměstnanosti zaměstnanosti mladých lidí. My také vítáme, že se tady zdůrazňuje to, že by mladí lidé neměli odcházet předčasně z vzdělávacího systému a že bychom se více měli zaměřit na odbornou přípravu. Především v oblastech, kde žijí zranitelné skupiny mladých lidí, kde odchází ze školy předčasně celé skupiny mladých lidí. Tady se také hovoří e, e, o mobilitě a o zaměstnavatelnosti mladých lidí. Také se tady hovoří o dovednostech, kterými jsou například jazyky, ale nejsou to pouze jazyky. To je plně v souladu s naším názorem, že hodláme využít e, program tak, abychom zvýšili vzdělávací mobilitu mladých lidí. My plně sdílíme vaše obavy týkající týkající se hrozby pro týkající se snižování rozpočtu v těchto oblastech. Proto komise vyzvala členské státy, aby prováděla diferencovanou konsolidaci rozpočtu tak, aby nebyly seškrtány rozpočty ve všech položkách, ale byly navýšeny položky a fondy například v oblasti vzdělávání a školství. Komise také navrhla, že bude bude zahájen dialog na národní a e, evropské úrovni a v rámci také členských států o financování vzdělávacích a školských systémů tak, aby se zvýšila účinnost těchto systémů. Především v době omezených rozpočtů, tak abychom nadále zachovali kvalitu vzdělávacích systémů. My také sdílíme eh, váš názor na odbornou přípravu. Jde o to, abychom také zlepšili dovednosti mladých lidí tak, aby tyto dovednosti byly přizpůsobeny požadavkům eh, trhu a také trhu práce. Je třeba zlepšit kvalitu vyššího vzdělávání tak, aby tito absolventi byli lépe zavěstnavatelní. A kvalita je to, na co se především komise spolu se členskými státy zaměřuje. My také podporujeme vaši výzvu, aby se zlepšila implementace evropských nástrojů nástrojů pro transparentnost a uznávání e, kvalifikací, protože tímto způsobem se zlepší e, mobilita v oblasti vzdělávání. A tímto způsobem můžeme také vlastně skoordinovat dovednosti v rámci EU. A e, tímto způsobem můžeme také lépe vyhodnotit dopady vzdělávacích systémů na výsledky, kterých se dosahuje. My také podporujeme vaši žádost eh, tak, aby členské státy zabezpečily financování záruky pro zaměstnanost mladých lidí, aby se v této souvislosti využívaly také sociální fondy a aby také největší pozornost byla věnována zranitelným skupinám. Na závěr chci připomenout, že zítra 29. května komise schválí balíček eh, specifických doporučení doporučení pro jednotlivé země. A mnoho těchto doporučení se bude zaměřovat také na aspekty této zprávy. E, to je asi všechno z mé strany. Je tady také kolega z generálního ředitelství pro zaměstnanost. Nevím, zdali bude chtít ještě něco dotat. Ano, já se domnívám, že k tomu se už moc dodat nedá. Takže vy nyní už nebudete hovořit. Ano, děkuji vám a já dávám na závěr slovo ještě zpravodaji. Eh, eh, eh, děkuji. Já myslím, že tady může být nějaké nedorozumění mezi vámi a mnou. Já to tedy chci vysvětlit. Já jsem své Ehm, vystoupení zahájil tím, že jsem řekl, že s vámi souhlasím, že jsme v jakémsi začarovaném krhu. A když eh, jsem toto zdůraznil, tak jsem vypočítával eh, parlamentní překážky, které by mohly být eh, na ve schválení v Bundestagu. To ne, že bych snad já byl proti iniciativě kancléřky Merkelové, ne. Naopak jen chci říci, že to je prostě pochopitelný demokratický požadavek a je samozřejmé, že eh, se to předloží ke schválení německému parlamentu. Jenom jsem chtěl říci, že tady může být problém eh, vzhledem eh, k časovému harmonogramu, vzhledem k tomu, že Eh, navrhnutá schůzka kancléřkou Merkelovou je až eh, po zahájení letních dovolených. Eh, ale jinak samozřejmě myslím, že všechny ty různé aspekty, které tady zazněly v diskusi, si zaslouží náš souhlas. Je to soubor opatření, které v celém tom souboru by přispěly k boji proti nezaměstnanosti mladých. A já myslím, že e, není třeba pokračovat e, příliš e, dále v rozvíjení této myšlenky. Tak tedy už jen k, těm, k té rozpravě. Chci poděkovat všem, kteří hovořili paní Sanchez Schmidt. Já zcela souhlasím s tím, co ona řekla. Bez pochyby pan Takula, ten už tady dnes teď není, ale souhlasím také s tím, ano, hovoří o potřebném koncensu Dále eh, pan Tavareš, ano, téma financování je zásadně důležité. A upřímně řeknu, eh, že eh, úloha EIB je tady bez zesporu důležitá, to by bylo možné ještě dále rozvinout. Můžete mi předložit pozměvací návrh a já velmi rád tuto věc ještě dále zohledním. Velmi rád podpořím eh, tento eh, návrh bez pochyby. Pan Skuria. Ano, to je také velice důležitý požadavek zlepšení vzdělávacího systému, to myslím také se na to můžeme konsensuálně dohodnout. Duální vzdělávání to si všichni přejeme a zdůrazňujeme. Podněty eh, pro pobítky pro mladé prostřednictvím fiskálního systému, ano, o tom hovořil tady pan kolega. V současné době mnoho zemí eh, nevytváří fiskální podmínky, které by opravdu eh, podporovaly učňovský systém. Pan Kavada ten, eh, tomu chci poděkovat za jeho osobní laskavost a také souhlasím s tím, že nemůžeme se dívat na mladé jako na izolovanou skupinu eh, v obyvatelstvu. Samozřejmě Eh, není tady jenom skupina nezaměstnaných mladých a zbytek společnosti. Všechno je to provázáno. Eh, pan Kavada také hovořil o nedostatečném fiskálním a eh, hospodářském vládnutí v EU. Ano, to je jeden z problémů. Ovšem ne, že bychom to teď mohli tady my v diskusi roz, vyřešit, ale prostě situace je taková, že fiskální a hospodářské vládnutí ještě zdaleka není dokonalé. Pan Kavada ještě na závěr reagoval na názor pana Tovarise a ano, EIB rozhodně tady e, vytváří nepříjemnou situaci tím, že se obává, že ztratí dobrý rating a proto váhá s investicemi. A na závěr jenom řeknu e, paní kolegyni, že je velice důležité abychom nezavírali oči před novými výzvy, a kterým musíme čelit. Další důležitý bod podle mého názoru mám v rodině učitele, že i učitelé se musí přizpůsobovat tomu rychlému vývoji, eh, používat nové metody. Ano, to všechno je pravda. A také podporovat rozvoj podnikání mladých, eh, bojovat proti obavám mladých z podnikání, jak už jsme řekli dříve, když tady budou určité fiskální reformy, eh, pak pravděpodobně eh, část takových obav zmizí. A pan San, můj kolega Santiago, ano, také eh, myslím, že to, co tady hovořil ještě o určitém vlivu e, návyků z doby frankismu, ano, určitě to tady je třeba změnit a udělat krok vpřed také v náležitých právních e, předpisech práv, e, pracovního práva. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Jedno téma nebylo zmíněno, já ho zmíním v pozměňovacím návrhu. Vy tam nemáte nic o tom učení se jazyků. Představte si, kolik lidí by mohlo pracovat u nás v Německu, mladých lidí, kdyby uměli německy. A její nabídka je, ale oni na ní nemohou reagovat. Takže musíme dbát o to víc než jindy, aby se mladí lidé učili cizí jazyky. Nemusí to být nezbytně Němčina, ale zde by to bylo zrovna na snadě. A když existuje velká země, která možná může nabídnout více pracovních míst a přitom má špatnou demografickou situaci, tak by možná bylo na zváženou, zda se neučit německy, protože člověk může získat práci v Německu. Ne proto, aby ten člověk odešel ze Španělska navždy, on se ho se vrátí, ale aby se prostě dostal do pracovního procesu. Takže já k tomuto jazyku podám pozměňovací návrh a prosím vás do čtvrtka 12 hodin 00 lhuta pro pozměňovací návrhy. Nyní uzavírám naše zasedání, máme schůzi koordinátorů a budeme pokračovat v 15.30 a začneme hlasováním. Takže v 15.30 se bude hlasovat. A prosím vás, abyste opustili sál, abychom rychle stihli zkusku koordinátorů. Děkuji. Yeah, no, no, it's, it's, it's, it's, it's, it's, it's,